Vážení kolegové, já bych vás rád poprosil, abychom se uklidnili a, a přešli k dalšímu bodu na pořadu jednání, a sice bod 17 až 19, palíček o technických kontrolách, projednání pozměňovacích návrhů. předběžném o oznámení bych uvedl, že se bude hlasovat 13. května, jestli na tom, abych, pardon, 30. května, takže nechci na to zapomenout později. Nejdříve dáme slovo panu Kůnovi k pravidelným technickým prohlídkám a potom přejdeme k silničním technickým kontrolám paní Sehnalové a potom paní Savisar začne s registračními doklady. Eh, dejme tedy eh, v slovo zpravodajům nejdříve pan Kůn eh, k pravidelným prohlídkám. Wernere. Vážený pane předsedo, Lhůta pro pozměňovací návrhy již uplynula a nyní máme před sebou 288 eh, pozměňovacích návrhů k článkům a 29 technickým eh, přílohám. Já jsem se snažil některé kapitoly vyzvednout, abych eh, tak stanovil se těžejní body, abychom tam dosáhli určitých kompromisů. Je zde objekt legislativního aktu, charakter směrnice nebo nařízení. Tady mnozí kolegové a mimo jiné také Komuzakos Higgins, Van Dalen a další, Sanchez, Smith, žádali, abychom eh, místo nařízení měli směrnici na rozdíl od návrhu komise a mého návrhu. My jsme se však dohodli, že technické minimální standardy musíme dodržovat. Eh, Rozsah platnosti je definován v článku 2, stavec 1. Zde, eh, myslím, nalezneme kompromis. Přílohy 01, 02 mají různé eh, pozměňovací návrhy rovněž a mají být vyňaty, tak eh, to říká většina. Máme těch 150 kilogramů a tady jistě můžeme eh, nalézt možnost, eh, jak to kontrolovat, ale do 3,5 tun tam to bude spíš obtížné eh, pro dopravní bezpečnost. Pozmaňovací návrhy k vyňatí z dvou kolek. Tady Členské státy, které neprovádějí kontrolu eh, těchto dvou eh, kolích vozidel, eh, mají výjimku. Francie, Nizozemsko přitom předložili pozměňovací návrhy a já se domnívám, že bychom se měli ještě domluvit o tom, nakolik menší motorky vyjmeme z rozsahu platnosti těžší eh, motorky, které dosahují vyšších rychlostí, mají tedy větší vliv na bezpečnost dopravy a tam jistě nalezeme kompromis. Co se týče traktorů, tedy zemědělských hnacích a pracovních strojů, který, eh, které jezdí rychle jak 440 kilometrů, tam jistě nalezneme kompromis, je možné zcela jasně eh, definovat rozsah působnosti na poli samotném, tedy jsou-li jenom na polích, tak jistě není je nutné eh, nechat kontrolovat, ale jezdili také na silnici, tak budou také spadat pod kontroly. Je zde pozměňující návrh 116, 118, eh, ty jsem dostal a se stínovými zpravodaji eh, poté budeme o tom ještě jednat. Totež se týká také také všech výjimek, tedy všech výjimek, o které žádali kolegové, eh, což také mění rozsah působnosti historická vozidla. Tady, myslím, budeme moci dosáhnout kompromisu. Máme 20 pozměňovacích návrhů z eh, strany všech politických skupin. Tři kritéria budou definována a e, konečné posouzení také bude spadat do kompetence členských států. Tam je jistě e, vhodnější rozhodnout, co to je historické vozidlo, jestli je důležité jenom stáří, technický stav e, či ještě další záležitosti. Článek 3, definice co to je zkušební středisko a způsobilost pro silniční provoz. Tam budeme spolupracovat s paní Sehnalovou. Tady jistě nalezneme nějaké koherentní řešení, aby tato definice ve všech třech eh, částech tohoto eh, balíčku eh, dokázali definovat koherentně. Výrobní údaje, článek 4, tam máme souhlas většiny kolegů, výrobci těch kontrolních zařízení a inspekčních zařízení eh, musí mít eh, údaje, stejně jako příslušné dílny, střediska a eh, inspekční personál. Co se týče intervalů, kontrol, já zde mám svůj návrh eh, ohledně toho, že musíme nalézt nejmenší násobek. Eh, navrhuji per odicitu 422, tedy první povolení, potom za dva roky a za dva roky. To je řešení, které bylo eh, silně podpořeno ostatními kolegy také. Co se týče intervalů eh, prohlídek eh, osobních automobilů a malých užitkových vozidel N1, tam je názor ještě rozdělený, pokud se jedná o dopravní služby malými užitkovými vozidly s vysokým počtem ujetých kilometrů. Tam je jistě jistě nutné, aby eh, prohlídky proběhly v kratších eh, lhůtách. Tím se dostávám také ke kritériu ujetých kilometrů. To je věc, o které se již hovořilo. Já jsem to ze své zprávy vypustil. Komise to tak tedy navrhovala, eh, aby se prohlídka udělala po čtyřech eh, letech nebo 160 tisíc kilometrech. Pak má být provedena technická prohlídka. Kolegové eh, Groš, Diron, Kop a další se toho opět chopili. Eh, tyto eh, kilometry tam chtějí uvést eh, pro tedy stanovení první prohlídky. Já myslím, že se na to ještě jednou podíváme, ale zásadním problémem zůstává každopádně to, že zde musíme mít eh, také otázku eh, kilometráže v souvislosti s počítadly ujetých kilometrů a podvody na nich. Článek 12. Zde se jedná o oddělení údržby a e, inspekce nebo prohlídky. K tomu jsme dostali e, mnoho pozměňovacích návrhů 272, 275, e, kolega Rike, Koch. Tyto podporují můj návrh na zásadu čtyř očí. Ten, kdo to opravuje, může Může také potvrdit, že ta oprava byla správná a odpovídá technickým podmínkám. Tam to musí udělat jiná osoba, odborně zdatná, eh, kolega Benjan, Pirka, Van Dalen, eh, také Simpson. Samozřejmě eh, také v této souvislosti se zmiňují o osobních zkušenostech a říkají, že veškeré certifikace zkušebních eh, středisek jsou dostačující, aby ten eh, princip eh, nezávislosti při prohlídkách byl dostatečný. Kolega Groš také navrhuje, abychom se eh, také eh, zmínili o normě ISO ve třech stupních. V tom třetím stupni máme možnost eh, nalézt určité řešení v tomto smyslu, abychom tedy nemuseli vyžadovat i právní oddělení těch středisek a dílen, abychom nemuseli vždy to oddělovat ještě více. Vždyť eh, je skutečně nutné eh, také mít eh, takové praktické řešení zajímavý návrh, který vlastně je určitým dodatkem. To je elektronická platforma pro informace o vozidlech. Je to návrh na zřízení takovéto platformy. Důležitá kritéria pro život vozidla by měla být dokumentována, tedy stav kilometru jednotlivé prohlídky, hlavní prohlídka, eh, těžké havárie eh, nebo změna, výměna určitých konstrukčních celků a takovéto elektronické platformy by eh, mohly pomoci. Co do technických eh, příloh eh, máme tři rozhodující návrhy, které byly přidány kolegyně Seračany. Toto předložila, ale dnes jsme slyšeli, že tedy převzala novou funkci v Itálii, ale samozřejmě, že její návrh ještě přidáme. Jedná se o údaje o pneumatikách. Měly by být eh, také tedy testovány eh, pneumaty, eh, pneumatiky, dále také kontrola osvětlení, reflektorů a také rychlostní skříně. Ještě jednou se podíváme na tato témata, ale eh, důležité pro životní prostředí, eh, tedy emise eh, CO2, NOx a škodlivin, zde je důležité, aby také byl onen diagnostický přístroj na palubě, aby byl používán příslušných eh, TSK. Takže děkuji všem, kteří se zúčastnili. Eh, děkuji také za dobrou politickou vůli, za předložení dobrých návrhů a těším se na další spolupráci. Děkuji a nyní paní Sehnalová k eh, druhé části, což jsou silniční prohlídky. Pane předsedo, eh, já bych chtěla eh, v první řadě poděkovat všem kolegům za jejich připomínky. Řada z nich je určitě konstruktivních a ten návrh dobře vylepšují. Některými samozřejmě souhlasit nemohu a vyjádřím se tedy aspoň k hlavním okruhům pozměňujících návrhů, který, kterých k, té, k této části balíčku bylo podáno 173. Pokud se týká právní úpravy návrhu, tak podobně jako u zprávy pana eh, kolegy Kuna, někteří kolegové navrhují směrnici na místo nařízení. Eh, konkrétně se jedná o pozměňující návrhy číslo 32 pana kolegy Ferbra, 33 eh, Marcinkieviče a zásady. Tady chci zdůraznit, že si musíme uvědomit, že dosavadní směrnice je v mnoha členských státech naplňována velmi různě a neúplně a nařízení by mělo v tomto smyslu zavést minimální harmonizaci a proto podporuji nařízení. A navíc se zde jedná o balíček návrhů a s kolegy zpravodaji budeme určitě ještě jednat o nejvhodnější formě všech tří návrhů. Jednou z hlavních priorit pro mě stále je postupné zavedení tzv. risk rating systému. Někteří kolegové, například Liberacký, Zasada, Vlasák, navrhují zcela zrušit návrh tohoto systému, a to v pozměňujících návrzích 37, 44, 89 nebo 92. Eh, to bohužel nemohu podpořit, protože tento systém je podle mne jednou z hlavních přidaných hodnot tohoto návrhu a motivuje dopravce k udržování nákladních vozidel v řádném technickém stavu. Kolega Stínový zpravodaj z EPP Ferber navrhuje alternativní systém kontrol, a to v pozměňujících návrzích 77, 78, 79 a 80, a to systém eh, ve smyslu, který by byl založen na periodické bázi. Já tento přístup obecně nepodporuji, protože podle mého názoru silniční kontroly v tom kontrolním systému celkově mají své místo. Kolega Dominik Rike, stejně jako Natalie Griesbeck, navrhují dobrovolný risk rating systém a to jsou pozměňující návrhy 146, 147. A ani s tímto bohužel nemohu souhlasit, eh, protože zde podle mého názoru by vznikalo riziko nerovných podmínek mezi jednotlivými členskými státy. Objevují se ale i pozměňující návrhy, jako například u kolegyň Wortmann Kohl nebo paní Jensen, což jsou pozměňující návrhy 93 a 148, které požadují nejdříve harmonizovat periodické kontroly a poté zavádět risk rating systém, a to v horizontu pěti let. Eh, a zde vidím eh, určitý prostor pro další vyjednávání. Druhou oblastí, které bych se chtěla věnovat z pohledu eh, pozměňujících návrhů, je eh, oblast kontroly zabezpečení nákladů, kterou jako zpravodajka eh, považuji za opravdu jednu z výrazných priorit. Zde návrh ALDE, což je pozměňující návrh 43 paní kolegyně Griesbeck na zachování pouze nepovinných guidelines, bohužel v této podobě podpořit nemohu je podle mého názoru potřeba diskutovat o zavedení plné harmonizace kontroly zabezpečení a hmotnosti nákladů, a to podle platných evropských standardů. A tady spíše souhlasím s kolegy Ferbrem, jeho pozměňovací návrh 173 a paní Wortmann Kohl 140. Třetí prioritou návrhu je minimální harmonizace konkrétního procenta kontrol ročně. Podporuji, abychom se dohodli na opravdu na konkrétním minimu Eh, osobně se přikláním návrhu 5 ročně z vozidel nad 3,5 tuny. To je podle mého názoru reálné číslo. Budeme o tom určitě ještě diskutovat i v souvislosti s rozsahem návrhu nařízení. Eh, a tady jenom zmíním pozměňující návrhy, který se to týká. To je eh, pozměňující návrh 83 kolegy Ferbra na 5 nejen z počtu registrovaných vozidel na vlastním území. Pozměňující návrh eh, pana kolegy Fandálena, který navrhuje 1 pan kolega Vlasák, paní Rozbach, pan Liberacký 3 Ale jak jsem řekla, o tom tedy budeme ještě vyjednávat. Několik pozměňujících návrhů z různých frakcí se týká rozsahu, konkrétně na zahrnutí kategorie traktorů typu T5, které jsou využívány pro komerční účely. Eh, zde v pozměňujícím návrhu 51 Briana Simpsona, který, který podporuji. Naopak, jak jsem, jich, jak jsem již uvedla eh, o pozměňujících návrzích proti zahrnutí komerčních vozidel a přípolních eh, vozidel pod 3,5 tuny, což jsou kategorie eh, N1 a přívězy O1, O2 do návrhu. Tady budeme určitě ještě se stínovými zpravodaji diskutovat. Eh, jsem přesvědčená, že i vozidla a přípojná vozidla pod 3,5 tuny představují čím dál větší riziko pro bezpečnost provozu a musí být postupně součástí silničních kontrol na bázi risk rating systému. Této oblasti se konkrétně týkají pozměňující návrhy 54 až 63 od kolegů Ferbra, paní Foster, Dantena, eh, Rike, Marcinkěviče a zásady eh, pana Fandálena a paní Wortmann-Kohl. Další oblastí eh, s řadou pozměňujících návrhů eh, je otázka definice a její změny. Eh, tady musíme definici sjednotit se zprávou o periodických kontrolách v obou návrzích, takže jak už zmínil pan kolega Kuhn, tady budeme určitě ještě, ještě vyjednávat a nepochybně se dohodneme na nějaké společné definici, která bude jednoznačná a která by byla přínosem pro bezpečnost silničního provozu i ochranu životního prostředí a neměla by ponechávat prostor pro různý výklad a nekalou soutěž, ať již mezi dopravci či kontrolními centry. Za důležitou považuji i otázku nezávislosti kontrolorů a zde jako poněkud problematický vidím pozměňující návrh číslo 100 paní Foster, aby kontrolor, který provádí periodické kontroly, mohl na stejném vozidle provést i silniční kontrolu stejného vozidla. Já zde vidím prostor pro střed zájmu a proto tuto možnost nepodpořím. Eh, poslední oblastí budeme jistě ještě diskutovat o pozměňujících návrzích, například paní Grisbeck a dalších eh, proti návrhu komise na 10 kilometrů jako povinné vzdálenosti místa podrobnější kontroly v případě, že eh, na místě kontroly není mobilní jednotka. Do těchto debat spadá i pozměňující návrh 132 paní Foster ohledně jiných zařízení, než jsou mobilní jednotky či STK. Jsem přesvědčená ale, že zde nalezneme eh, nějaký kompromis i vzhledem k existujícím geografickým rozdílům v členských státech. Takže eh, na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat všem kolegům, že se této eh, poměrně technické zprávě věnovali a budu se těšit na, na komentáře. Děkuji a nyní paní Savisa ke třetí části registrační dokumenty. Já vám mnohokrát eh, děkuji. Změna eh, registračních dokladů vozidel z podstaty je nejmenší eh, ze tří uvedených návrhů, takže tento návrh přilákal výrazně méně pozměňovacích návrhů. Já bych se už nevěnovala zprávě samotné ani návrhu komise, protože o tom už jsme jednali, ale zaměřím se na jednotlivé pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh číslo 9 pouze mění znění trochu, v zásadě eh, to podporuji, ale eh, nevím eh, přesně, kterým směrem to míří. Anglický překlad byl přeložen špatně do estonštiny a týká se to i jiného pozměňovacího návrhu. Tak pokud se z estonské verze stane oficiální dokument, tak je třeba to ověřit tak, aby nedošlo k nedorozumění. Pozměňovací návrhy 10 a 11. se v zásadě týkají elektronických databází, jejich eh, zprovoznění a disponibility ve členských státech. Nemůžu podpořit pozměňovací návrh 12 eh, pana Bradburna, protože si myslím, že komise eh, zde přišla s důležitým návrhem který eh, se týká eh, všech aspektů eh, balíčku o bezpečnosti silniční. A já si myslím, nemůže, že nemůžeme umožnit vozidlům, která nejsou v dobrém technickém stavu, aby dělala po silnicích, ale to neznamená, že je třeba úplně jejich registraci eh, zrušit. Až budou mít technickou eh, kontrolu, musí být schopná vyjet, aniž by se znova registrovala. Nicméně návrh pana Bradberna tuto možnost eh, ruší, pokud jsem to nepochopila špatně. Hmm, doufám, že pan Bradburn možná vysvětlí později, co chtěl. Přesně nemůžu podpořit také pozměňovací návrh číslo 13 týž princip, eh, čili eh, stažení z registru, by nemělo, znamenat, by nemělo znamenat, že je třeba začít s novou eh, registrací. Potom 14. Tady máme terminologický rozdíl a myslím si, že se to týká i budoucích vyjednávání. Je to otázka na právní službu. Eh, které eh, stažení certifikátu by bylo eh, správné tedy. Potom 15-16, jsou v zásadě stejné jako moje trojka a jistě najdeme kompromisní znění pro všechny tyto tři pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh číslo 16 podporuji, stejně tak jako 17. Pardon, 17 je uh, diskutabilní, protože uh, tam v bodě 5 eh, přílohy 1 a nemám smysl, abych to tady opakovala znovu. Prostě eh, potom 18, eh, také, 18 také nemůžu podpořit z téhož důvodu. 19. Nějaké zpřesňující znění, tak to podporuji. 20, 21, tam proti ním principiálně nic nemám ale myslím si, že v těch je spousta nových informací do textu a celkově to text zneprůhledňuje. 22 od paní Tykau. Stejné jako moje pětka. 23. Opět od paní Tykau. V zásadě eh, to podporuji, ale eh, pochybuji, jestli by členské státy byly schopné eh, zprovoznit tyto elektronické databáze do 31. prosince 2016. Nepodporuji návrh 24 pozměňovací, protože jsem navrhla, aby ten to registrační osvědčení, osvědčení o registraci bylo v formátu A7, protože si myslím, že všechny informace se vejdou na tento malý prostor, eh, jak máme eh, všechny dokumenty u nás ve stonsku třeba. Vejdou, vejde se tam opravdu hodně informací. 25 je prakticky totež jako můj pozměňovací návrh číslo 8 Myslím si, že tady můžeme eh, jistě dosáhnout kompromisu a to je ode mě všechno. Chci poděkovat kolegům, kteří eh, přišli s pozměňovacími eh, návrhy, které text vyjasnili. Každopádně ještě s panem Bradbernem si musíme něco vyříkat, ale jinak moji stínoví zprávové se se mnou shodnou. Dobrá, děkuji. Projdeme si seznam řečníků a ještě se přihlašte další. Drawi, Mrs. Durant, uh, Mr. Mr. Benyon, Mrs. Foster, Mr. Ertug, Mr. Kanchan, Mr. Perker, Mrs. Griesbeck, Mr. Cock, and Mr. Ferber. Hang on, hang on, okay, okay. Ještě vydržte, vydržte, jo, jo. Takže pana Borna tam také zapíšeme, ještě než budeme muset eh, povolat sanitku. Dobrá. A teď je tady pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem. Jistě ostatní kolegové budou hovořit o mnoha otázkách. Já se krátce podívám na zprávu pana Kuna. Zásadně bych chtěl říci, že legislativa, kterou revidujeme, se týká eh, občanů a proto budeme muset vysvětlit přidanou hodnotu a nikoliv zde prosazovat nové šikanování občanů. Návrhy, které byly předloženy a o kterých se diskutuje, eh, do, dobrým směrem dle mého názoru. Já si myslím, že eh, ona otázka Eh, toho Eh, pasportu vozidla je eh, důležité. Zde nalezneme ty správné údaje o eh, najetých kilometrech, o počtu nehod nebo větších havárií. Proč je to důležité? To je informace, kterou potřebujete při dalším prodeji. Velmi často se toto falšuje nebo nesprávně uvádí. Takováto výměna informací by měla být posílena v smyslu eh, potírání eh, zločinnosti, ale také pro občany samotné by bylo lépe eh, pochopitelné vyžadovat tedy další eh, požadavky. Ty, eh, ta četnost prohlídek, každý ví, že ve stáří vznikají určitých, eh, určité problémy a u aut je to také a neměli bychom dělat žádné dogma z let nebo kilometrů. Určitě je však nezbytné stanovit zásadu, že po určitém počtu kilometrů, a já jsem navrhl 160 tisíc kilometrů, nebo jsem to potvrdil také, by takovéto prohlídky měly být provedeny eh, všude. Eh, ten přeshraniční charakter nesmíme opominout, eh, protože tam se zase dostáváme k tomu karpasu. Když se prodává přes hranice, tak takovýto karpas je velmi zajímavý a jednotlivé země v zájmu občanů nemohou vyloučit určité prohlídky. Opravdu dopravny. Já jsem eh, předložil detailní návrh eh, k této otázce. Zde je to otázka tradicí, ale také dobrých eh, zkušeností, kde tedy určité dílny aut automobilové opravny jsou spojeny právě také s technickou prohlídkou. Tam je možné skutečně dosahovat vysoké kvality v opravě. Ta malá dílna, kde se dělají malé opravy No, eh, eh, tam se vždycky postupuje velmi svědomitě, protože vědí, že kdyby udělali nějakou chybu, tak přijdou o svou licenci a svoji práci. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Thank you, chairman. I will speak... Děkuji, děkuji, pane předsedo, budu mluvit anglicky, protože se zaměřím na eh, zprávu pana Kůna za Deboru, která tady bohužel dnes nemůže s námi být. Jenom stručně. My velice vítáme eh, zprávu pana Kůna, protože se shodneme na řadě důležitých věcí. Nejdříve například harmonizace eh, technických eh, záležitostí. To je věc, kterou řeší velice dobře. A členské státy, které uh, už mají vyšší standardy, by neměly eh, snižovat tyto standardy, to je také velice důležité. Potom uh, uh, souhlasíme s tím, že bychom uh, to měli nechat jako nařízení, ne jako směrnici. Pokud jde o uh, časové rozložení uh, zkoušek tak, uh, nebo kontrol, tak můžeme tady mít různé názory, ale v zásadě jsme plus, pro 4 plus 2 plus 1 plus 1, jak navrhuje komise. K motocyklům tam eh, souhlasíme, že bychom je měli nechat uvnitř rozsahu působnosti návrhu, ale eh, zaměřme se na eh, Bernard Verniu, která říká, že by eh, se to mělo týkat jenom eh, dvou eh, a tříkolých vozidel starších než čtyři roky. Potom u přívěsu, lehké přívěsy se používají málo kdy a zvýšilo by to náklady a byrokracii, takže myslíme si, že lehké přívěsy by měly být vyloučeny z tohoto, tedy z působnosti. Potom definice eh, technické způsobilosti. Podívejte se do Olženy zprávy a eh, snažte se najít společnou definici. Potom eh, užitková vozidla s maximální povolenou rychlostí 40 km za hodinu. Máme závažné pochybnosti, jestli by se to se mělo zahrnovat kromě těch, která se používají v silniční komerční přepravě. Potom k inspektorům tam se hovoří o, nějakých, o nějakém minimum. Nicméně členské státy by měly mít možnost stanovit vyšší než minimální požadavky eh, dané komisí. A potom k historickým vozidlům. Tam eh, souhlasím eh, s přístupem zpravodaje. A doufám, že se nám podaří najít správnou definici toho, co to je vozidlo historické důležitosti. Ještě jednu věc. A podporuji to, co říkal Matěj. Neměli bychom podceňovat eh, riziko eh, podvodu eh, při výpočtech podle odometru vozidla, což často bývá vzhledem k přeshraničním transakcích. Takže ta myšlenka hmm, nějakého pasu pro auta nebo eh, něčeho takového eh, by měla být zvážena, protože auto se těžko dohledává, když bylo dovezeno. Tedy členské státy by měly přijmout veškerá možná opatření, tak aby údaje z eh, dalkoměru byly opravdu spolehlivé, zejména když je vozidlo kontrolováno poprvé. Myslím si, že toto bychom tady měli zahrnout do zprávy a děkuji vám za dobrou spolupráci. Pan Benian. Děkuji. Jako když jsme o tom hovořili posledně, tak samozřejmě, že hlavní sporná věc, eh, co se týče eh, těch pravidelných kontrol, tak to je struktura těch eh, zkušených stanic a, a garáží. My si myslíme, že určitě tady nemůže být jednotný systém pro všechny a já opravdu vítám, že pan Kuhn tady vidí určitou možnost, abychom dospěli ke kompromisu. Všem uvidíme, co to bude přesahovat. A také vítám eh, poznámku pana Groše, kterou před chviličkou učinil. Uh, má, my už jsme vlastně viděli, že některé státy v rámci integrovaného systému mají, jsou na tom nejlépe co do z bezpečnosti eh, z provozu a také některé mají oddělené systémy, některé členské státy. Uh, a zase eh, se třeba ukázalo někde, že je konkurence cenová u těchto, eh, těchto eh, zkoušek, u těchto prohlídek, čili zase to někde potom vedlo k snižování standardů. A pak, co se týče integrovaného systému, myslím si, že je to daleko přátelštější vůči uživateli, protože pak mohou většinou to vozidlo tam někam odvést a zase si ho vyzvednout a většinou na to všechno přijde padne, eh, půl den. Je to nepříliš robustní, naopak uživatelsky příjemný systém a proto ti, kdo jsou zvyklí na oddělený systém a ti, kteří jsou naopak zvyklí na integrovaný systém, nemyslím si, že kterákoliv z těchto skupin by se měla nutně snažit vnucovat eh, té druhé skupině svůj vlastní názor, protože si myslím, že je tady místo pro oba systémy ve společném rámci a k tomu bychom měli směřovat přívěsy Nemyslím si, že přívěsy 01 a 02 by měly zahrnout, zavrženy do, do, zavrhnuty do toho rozsahu, protože většinou se jedná o e, přehvečování rychlosti, schopnosti řidiče a nadměrnou hmotnost. Ale nic nenasvědčuje tomu, že by technické defekty menších přívěsů způsobily problémy. Ohledně traktorů tady s panem Alkadrávy zcela souhlasím, že to by mělo být pouze tam, kde se používají hlavně na silnicích a pro komerční účely, pro eh, přepravu. Rád eh, vidím zmínku o, o počtu ujetých kilometrů. To je vždycky, nebo vždycky to byl velký problém. A eh, máme tady určitý potenciál za malé náklady a při malé byrokracii navíc to vyřešit. Určitě je tady prostor pro kompromisy v mnoha eh, těchto záležitostech, hlavně co se traktorů, přívěsů a historických automobilů týče. A já se těším na diskusi během nadcházejících týdnů. Děkuji. Děkuji paní Duran. Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek k té první zprávě eh, pana Kůna ohledně technických prohlídek. Zde máme celou řadu pozměňovacích návrhů a chci pouze vysvětlit zhruba, že bychom nechtěli snižovat nějak úmysly eh, navržené komisí, eh, tedy ty, tu četnost 4.2.1. Dále jsme také předložili pozměňovací návrh eh, na snížení počtu ujetých kilometrů na 120. Eh, o této otázce hovořilo také eh, v dílnách i v inspekčních eh, stanicích. Ve smyslu kompromisu právě navrhujeme tedy kompromis tak, abychom tedy propojili práci těch, kteří provádějí opravy a kteří provádějí inspekci. Nesmí se však pouze používat eh, jedna dílna pr- stejné vozidlo v rámci jednoho roku. Eh, tím chceme se vyhnout určité úmluvě mezi eh, tím opravářem a tím inspektorem. Možná, že bychom se na tomto mohli dohodnout. Třetí věc, kterou navrhujeme, se týká eh, emisí NOx a částic. Zde bychom neměli pouze eh, tedy eh, se spolehat na to, co máme na palubě. K paní Sehnalové bych chtěla říci, že také hlučné emise by měly být kontrolovány, když zde eh, dáme eh, určitou větší eh, četnost kontrol, pak nesmíme zase příliš snížit četnost silničních technických kontrol. Velmi často dělají stejní vlastně lidé silniční kontrolu i tu ekologickou kontrolu co do emisí. A to se týká především eh, nákladních eh, automobilů. Ehm, to je tedy to, co podporujeme v obou návrzích z eh, práv. Děkuji všem. Ehm, děkuji, paní Durand. A nyní dostává slovo paní Foster. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve k panu Kůnovi a potom několika slovy k zprávě paní Senhalové. Nebudu zacházet ke každému, nebo do každého jednoho pozměňovacího návrhu, díky bohu, ale několik obecných věcí. Za prvé, my jsme nezměnili své stanovisko k tomu, že si myslíme, že obě zprávy, to znamená pravidelné technické kontroly a silniční kontroly, by měly být směrnice a ne nařízení, takže tam jsme nezměnili vůbec názor. Pokud jde o některé klíčové věci, pokud jde tedy o státní zkušební centra a servisy, tak tam neměníme názor. Máme robustní systém v Británii dlouhou dobu, 22 tisíc eh, malých podniků a 50 tisíc inspektorů. Eh, a předpokládat, že ty inspektoři vzhledem k tomu, že musí eh, kontrolovat hladinu, já nevím čeho, nebudou přesně schopni to zapsat, je zcela směšné. Ty jejich licence jsou velice důkladné a lidé, kteří pracují na těch zkušebních stanicích, to dělají poctivě, dělají to velice dobře a máme velice dobrou nebo vysokou úroveň technicky eh, provozu schopných vozidel. Takže my rozhodně toto nechceme oddělit. Pokud to chtějí, eh, chtějí udělat jiné země, tak nemáme nic proti, je to zcela na nich. A proto by to měla být směrnice. Musí být tady určitá eh, míra subsidiarity. Potom Eh, historická vozidla. Jsem ráda, že se to tady eh, řeší, protože to je třeba. Potom eh, je tady otázka stažení registrace vozidel. A zase tady máme velmi dobrý systém z DVLC a SORN, který se řeší velice dobře Není to příliš byrokratické a znamená to, že pokud to vozidlo je staženo ze silnice už dlouho, tak se eh, rychle vrátí bez problémů. A, tento systém také nechceme měnit. Funguje to velice dobře z té registrace, je to velice robustní systém, ale možná, že u vás fungují nějaké jiné systémy, ten naprosto v pořádku. To nám ve Velké Británii nevadí. Potom eh, otázka delegovaných eh, aktů, aktů přenesené v pravomoci. To nepodporujeme, protože si myslíme, eh, že by se jednalo o plný přeskum u některých těchto věcí a neočekáme, že to, tady by se pravomoc přenášela. Takže to jsou ty klíčové věci. Potom eh, tam bylo několik eh, věcí k eh, zamítnutí návrhu. My se k tomu stavíme velice negativně, tedy neutrálně, protože my máme už dobrý systém, ale to se asi pravděpodobně nestane. Tolik tedy k těm pravidelným technickým kontrolám. A teď k... Já, já teď hovořím. Děkuji vám. Volám se, paní předsedkyně. A teď k silničním kontrolám. Opět chtěli bychom směrnici, to už jsem říkala kolegové, myslím, eh, hovořili o několika věcech. Rozšíření působnosti. To nám dělá velkou starost, protože my chceme eh, zajistit, aby naši inspektoři opravdu kontrolovali to, co je třeba kontrolovat. To znamená eh, těžká nákladní vozidla. A potom samozřejmě, když tam bude přívěs připojen k tomu nákladnímu vozidlu, tak bude každopádně zkontrolován potom eh, ty drobné eh, věci, nějaké to drobné N1, tak to eh, mm, něco z toho bychom prostě rádi škrtli tam způsobnosti. Potom, pokud jde o, o osvědčení o registraci mít, a jeho povinnost mít na palubě, my si myslí, to nemyslíme. Podívejte se, když vám to někdo ukradne a, a, a bude mít všechnu tu dokumentaci, všechny ty dokumenty na palubě, tak prostě to takže tohle by tam vůbec nemělo být, to by nemělo být povinné. Myslím, že naopak by to mělo být na bezpečném místě. Určitě ne na palubě. To je jako kdybyste si eh, nechali eh, eh, něco jiného v autě ceného. Potom rizikově vážený systém, tak ten my v Británii určitě chceme zachovat, to je velice důležitý a nechceme, aby byl rozmělněn. Takže to říkám samozřejmě tady paní zpravodajce. A testování přívěsů jsem zmínila a potom eh, v omezení eh, nebo restrikce na ty inspektory a toho, co oni by mohli dělat. Ne. My si myslíme, že naši inspektoři odvádějí dobrý kus práce. Myslím, že jim je docela dobře i jasné, co mají nebo by měli dělat a neměli dělat. Takže eh, my bychom ty inspektory chtěli nechat na pokoji. A Eh, pokud a také bychom chtěli eh, škrtnout tu přílohu, která si myslíme, že je příliš komplikovaná pro naše inspektory. To je eh, všechno a děkuji zpravodajům za jejich těžkou práci. Tolik tedy moje připomínky. Vám také děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď pan Ertuk. Děkuji, pane předsedo. Kuhn für die gute Arbeit, die bislang Děkuji panu Kunovi za eh, dobrou práci. Já se domnívám, eh, vážení kolegové, že bychom měli vidět jasně, že na silnicích eh, představuje špatný eh, stav eh, veliké riziko. Je, myslím, vhodné, abychom i dvojkolky a trojkolky zahrnuli do těchto kontrol. Co se týče dvoukol, tam tedy motorek mm, je to bez ohledu na to, zda mohou jet 100 nebo 200 kilometrů v každém Každopádně je to nebezpečné. Návrh pana Kůna ohledně historických vozidel je dobrý a přijatelný. Předpokladem ovšem je, aby ta vozidla byla definována tak, aby to nebylo eh, otevřeno také pro nehistorická vozidla. Přístup pana Kůna 422 eh, eh, použít, to je, myslím, velmi vhodné řešení. Jako kritický důležitý eh, bod pokládám oddělení eh, kontroly, prohlídky, tedy inspekce a já se domnívám, že zde ta zásada, eh, že pro všechny budeme mít jedno řešení, nemůže být aplikována pro celou Evropu. Jsem proti návrhu použití izonormy 1720 te, tyto tři stupně. Já jsem si to pročetl několikrát a myslím si, že členské státy v tom třetím stupni, eh, v tom postupu C, mohou sami rozhodnout, nakolik eh, zásadu čtyř očí chtějí mít anebo nechtějí. Myslím si, že by to mohl být vhodný kompromis, který by pro obě strany byl přijatelný. Závěrem ještě upozorňuji na jeden bod, který je důležitý a to je kvalifikace inspektorů v stanicích. Zde je nezbytná vysoká úroveň kvalifikace a odbornosti, takže děkuji za práci všech zpravodajů. Děkuji. Pořád máme kolegové ještě 11 řečníků plus komisi plus tři zpravodaje eh, závěrem. Takže bylo velice užitečné, kdybyste eh, se mohli vyjadřovat věcně a stručně a neopakovali to, co už bylo řečeno pan Kančan. Předseda a děkuji našim třem zpravodajům. Máme před sebou tři návrhy. a dvě, jsou, dva se týkají nařízení, jedno směrnice. Chceme respektovat princip subsidiarity v těchto věcech a proto si myslíme, že je velice důležité, zejména tam, kde se jedná o návrh nařízení, abychom to změnili na směrnici. Já si myslím, že to je zásadní protože podle mého soudu musíme v každém případě respektovat určitá pravidla a okolnosti, které se uplatňují v jednotlivých členských státech. Moje druhá úvaha týká se zprávy pana Kůna a týká se to než toho, že bychom měli respektovat um, malé a střední podniky. které pořád řík, to uh, říkáme, ale podívejte se, co máme v tomhle návrhu, pokud půjdeme takto tímto směrem dále. Pak uh, spíše velké firmy uh, toho něco budou mít a rozhodně nepomůžeme malým a středním podnikům, přičemž teď jsme ve velice citlivé době a oni představují páteř naší ekonomiky. My mluvíme o unbundlingu, oddělování, ale nejsme dost důslední. A tady pak eh, vlastně bychom vytvářeli problémy pro malé rodinné firmy, což zajisté nechceme. Měli bychom tudíž respektovat zásadu subsidiarity a přestat s tímhletím, eh, co se malých a středních podniků týče. Paní Grisbeck, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla uvést pouze čtyři body, abych neopakovala všechno, co bylo řečeno. Při minulých debatách o pozměňovacích návrzích jsem již řekla, že tyto prohlídky by neměly být diskriminační a stát by měl vždy zajistit, aby se nepostupovalo diskriminačně například na základě základě eh, tedy eh, toho eh, odkud daná osoba je. Když jsem o tom hovořila také s paní Sehnalovou. Eh, klasifikace eh, nebo kategorie vozidel, eh, to by bylo dobré. Zde však se obávám, že to nebude dostatečně fungovat. Museli bychom mít mezinárodní propojení. Dále použití a působnost jsem velmi ráda, že malé přívěsy mají být vyňaty. I já jsem pro. Navíc máme také vídeňskou dohodu o silniční dopravě, eh, kde se hovoří o těchto malých přívěsech do 500 kilogramů. Eh, jenom poznámka ke zprávě pana Kůna. Mnozí kolegové eh, eh, si myslí, že technická kontrola traktorů je důležitá celkově. Já se však obávám, že bychom to mohli také přehnat do směšnosti. Měli bychom dát pozor na to, co se bude žádat při těchto kontrolách. Dále se připomíná, připojuji k pozměňovacímu návrhu paní Duron eh, a předložila jsem také podobný návrh. Eh, kontrola musí být eh, také orientována na emise a Dále zareaguji na to, co říkal můj předřečník. Nemohu podpr- podpořit návrh Eh, aby byly stanice technické kontroly využívány pro rychlou silniční kontrolu. Je nutné dále uvést také počet ujetých kilometrů eh, a toto je jistě možné také zjistit v příslušné stanici. V některých státech je to však obtížné, eh, například ve Francii to tak neděláme. Pokud bychom měli vytvořit další takovéto stanice nebo mobilní jednotky, tak by to znamenalo obrovské náklady. Tolik velmi zkrát a e, doufám, že pozměňovací návrhy budou odpovídat také e, mým e, představám. Děkuji. Bradborn. Pan Bradborn, děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl omezit na eh, zprávu, eh, kde jsem byl stínovým zpravodajem, což jsou registrační doklady, i když musím říci, že si myslím, že vzhledem tomu, že tohle je směrnice a ne nařízení, tak souhlasím s tím, že eh, všechny tři tyhle návrhy by v balíčku by měly být směrnice a ne nařízení. To je první věc. Druhá věc. Abych vyjasnil to, co říkala paní Savisár nebo i jak ona se staví k mým pozměňovacím návrhům. Pravděpodobně byly vzaty za ten špatný konec, no, nepochopeny správně. Myslím, že bych ty předpisy neměly být příliš preskriptivní. A když začnete stanovovat každý jednotlivý bod toho, jak dělat pozastavení platnosti registrace nebo eh, zrušení registrace, tak eh, to, to by si spíš mělo určovat ten členský stát sám. Všichni víme, pan, pane předsedo, vy sám jste byli, že v Británii máme eh, něco jako zákonné oznámení o stažení z provozu, které činí vlastník při eh, stahování vozidla z provozu a zasílá ho úřadům. To je eh, velice eh, snadný způsob, jak tuto situaci vyřešit. Totež jsou certifikáty o zkouškách, jsou pravidelné každé tři roky a nemůžete jezdit na silnici, pokud tohle, ten certifikát o silniční způsobilosti nemáte, nebo technické způsobilosti. Takže tyhle věci tady, tak jakoby mm, jsou schrnuté v návrhu komise a já se snažím je škrtnout tak, aby to bylo méně perspektivní pro členské státy, aby měli co největší volnost v tom, jak budou uplatňovat princip směrnice. Souhlasím s většinou vlastních pozměňovacích návrhů paní Savisar. Jsou některé, které mi působí obavy, zejména tam, kde se to znovu stává perskriptivní. To znamená, pokud je o to, jak členské státy si mají něco na zájem vyměňovat informace. Udělejme to praktičtěji, zejména i ta povinná výměna databází. Tohle je věc, kde Británie bez ohledu na politickou orientaci vlády vždycky k tomu přistupovala s výhradami. Měl by to být systém push a ne typu pull. To znamená, tak by členské státy si mohly udržovat své vlastní databáze a sdílely informace na žádost dalších členských států. A vím, že jinde už jsme to tak měli, i tam, kde e, to bylo u e, záznamu o, ces, o jménech cestujících. PNR. Prostě tohle by nemělo být obecně k e, dispozici. Myslím si, že v tomto ohledu Jediný způsob, jak to, to, co, to, co já bych tedy rozporoval u paní Salisáry, je eh, ta její preskriptivnost u, eh, daty, u výměn dat. A byla bych ráda, eh, kdyby tohle, byl bych rád, kdyby tohle dala u odděleného hlasování. Takže toť zhruba všechno a určitě nebudeme mít eh, snadnější výměnu eh, registrací vozidel u lidí, eh, kteří tedy jezdí po celém kontinentu, ale mm, musíme se snažit, aby to nebylo celé tak byrokratické, až to bude celé bezcené. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan Perka. Tak je Děkuji, pane předsedo. Já budu ho já budu hovořit pouze o zprávě pana Kuna, děkuji za něj a děkuji také e, za cíl. Ten cíl je dosáhnout lepší bezpečnosti v silniční dopravě. Víme, že e, podle statistik dochází k nehodám kvůli technickým nedostatkům, e, které představují na 10 v Evropské unii. Existují nejrůznější kontrolní systémy a nejdůležitější je to, aby aby ty kontroly probíhaly nezávisle, certifikovaně eh, a tím byla zajištěna bezpečnost. Eh, jednotlivé státy mají nejrůznější kontrolní systémy některých eh, státech eh, máme eh, mm, stanice technické kontroly a vedle toho autoservisy. Někdy je to kombi, kombinováno. V Rakousku to máme v jednom, čili v těch autoservisech také pracují experti, kteří provádějí technickou kontrolu vozidel. Není to negativnější, horší, než jak to ukazuje průměr Evropské unie. V Rakousku máme na 2% eh, nehod na základě technického stavu. Čili ten systém existuje. Nezávislost těch kontrolorů je absolutně zajištěna a také hrozí vysoké sankce, kdyby ta nezávislost nebyla zcela jasná. Já jsem tedy proto, aby v té zprávě nebyly narušovány fungující systémy, jenom abychom to měli zjednocené. Cílem je lepší bezpečnost a když toho cíle můžeme dosáhnout jinou cestou, pak bychom tuto nezávislost v zájmu hlavního cíle měli ponechat. Konkrétně tedy článek článek 12 eh, nebo bod odůvodnění 13 se hovoří o oddělení, eh, tak jak to dělají některé země, tam bych řekl, že to nemá smysl, protože fungující systémy by tak byly narušeny a nijak to nezajišťuje lepší bezpečnost eh, v, konc, v tom konečném stavu. Já nejsem proti normování a standardům, to má mnohé do sebe, ale když norma vede k tomu, aby velká část těch eh, kontrolních postupů byla vyloučena, protože v tom normotvorném textu je uvedeno, že pouze právnické osoby smí provádět takovéto kontroly. Tak to znamená, že fyzické osoby by byly vyloučeny. Znamenalo by to tedy v těch zemích, včetně Rakouska, kde máme mnohé malé podniky, kde, které nemají právnickou, eh, eh, právnický statut, by ztratili svou možnost. Na 17 takovýchto podniků, které dobře pracují, by bylo vyloučeno. Čili to by nebylo smyslem nějaké normotvorné eh, činnosti. Proto bych poprosila, aby kolega Kuhn tyto návrhy na absolutní oddělení anebo normování systému systému ještě jednou promyslel a zásadní směr podpořil, tedy eh, směr, který hovoří o hlavním cíli a to je lepší bezpečnost. Je-li možné lepší dos- bezpečnosti dosáhnout jinou cestou, pak by to mělo zůstat eh, možné. Pan Koch? Ano, děkuji. Děkuji také zpravodaji a dovolte několik myšlenek ehm, na adresu pana Kuna. Já jsem velmi silně pro směrnici, protože členské státy pak mají možnost eh, provádět a dále rozvíjet eh, testovací eh, postupy i jejich obsah. Za druhé, Zásadně jsem pro oddělení těch kontrolorů a těch, kteří provádějí údržbu, anebo minimálně použití zásady čtyř eh, očí, čili jsem pro aplikaci normy ISO. Za třetí, ano, mohu eh, také akceptovat návrh 422 jako četnost a rytmus kontroly, ale desetiletá eh, vozidla přeci jenom představují vyšší větší riziko nehod a proto jsem předložil eh, široký eh, návrh. Když po deseti letech se eh, řekne občanům, dobrovolně můžete nechat zkontrolovat své vozidlo, pak Jistě eh, eh, to je také vhodné, ale jde o placení. Eh, občané chtějí nechat zkontrolovat vozidla, ale nechtějí to platit. Takže tímto způsobem bych šel vstříc k těm, kteří dobrovolně nechají provést eh, prohlídku. Manipulace na tachometru, proti tomu musíme postupovat a zde eh, onen přístup na základě Karpasu by byl vhodný ke zprávě paní Savisár. Tady potřebuji něco vyjasnit. Nejsem si úplně eh, jas jistý. Když se odhlásí vozidlo, pak eh, veškerá ručení eh, vlastně nekončí. Eh, pojistně technicky tady jsou určité problémy. Když odhlásím vozidlo a to někde stojí, tak odpovídám za to, co se s tím vozidlem vlastně může stát. To je zatím ve zprávě trošku nejasné. Mr. Ja, vielen Dank. Ich versuch... Pan Ferber, děkuji, budu stručný. Jsem s zpravodajem eh, spolu s, eh, k paní Sehnalové, ale také k panu Kůnovi. Užitná vozidla, to jsem navrhl, by měla mít eh, dobrovolnou silniční kontrolu mezi těmi hlavními prohlídkami. To znamená, že když při silniční kontrole je předložen doklad o takovéto mezikontrole pak eh, by to eh, mohlo být eh, jednodušší a ty silniční kontroly by to měly zohlednit. Čili ti podnikatele, kteří dělají více, než co je řečeno v tom hlavním návrhu, kteří to mohou také doložit, mají při silniční technické kontrole určité prioritní Eh, postupy. Eh, směrnice a ne nařízení, tam, kde máme kvalifikované autoservisy, bychom mohli pracovat eh, na základě zásady čtyř očí, Eh, tady existují systémy, které se již osvědčily a měly by být eh, zohledněny. Co se týče silničních eh, kontrol, tady vidíme veliký problém s tím systémem kategorizace rizik. Pro toho, kdo má nízkou nízký stupeň rizika, to je dobré, ale když má někdo vysokou vysoké riziko, tak je zase obtížné, jak to zlepšit. Když potom takováto osoba je permanentně kontrolována, no tak eh, pravděpodobně musíme očekávat trošku nepříjemné debaty s občany článek 5, eh, cizí vozidla, tam jistě nepotřebujeme procentní kvótu, nýbrž kvótu eh, dle podílu na dopravě. Německo, Rakousko, Lucembursko. Dnes dopoledne jsme již hovořili o tom, že jsou to hlavní transitní země. Tam je výskyt eh, cizích vozidel z jiných zemí mnohem větší než těch periferních zemích, takže taková pevná kvóta asi nepomůže, měli bychom to přizpůsobit. Dále otázka musíme mít vždy eh, kontrolu osvědčení o způsobilosti, měla by stačit i kopie eh, ten originál by měl zůstat eh, v podniku a řidič by měl mít jenom kopii, aby při silniční technické kontrole to mohl předložit. Když se dělá pouze optická kontrola, tak tam se eh, dají eh, zjistit eh, takové ty očividné chyby, které mohou vést k žádosti o technickou kontrolu jako takovou. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pan, já bych chtěl jenom připojit svůj hlas k těm mnoha, kdo už se tady vyjádřili ve prospěch směrnice, protože mám za to, že musíme respektovat eh, princip subsidiarity. Ale chtěl bych se zmínit eh, velice rychle ještě o další věci, o čemž se moc nemluvilo a kladu si otázku, proč. Myslím, že informace, statistické údaje, které máme o motorkách, o motocyklech, rozhodně nejsou jednotné, naopak jsou v tom obrovské rozdíly. Já tady o tom hovořím proto, že nevidím, že by tady existovala nějaká velká e, potřeba, aby se to takhle silně řešilo, co se motocyklu týče. Možná, že to je dobré, jenomže my nemáme e, to podloženo jasnými fakty a proto tady mám určité pochybnosti, ale to je jenom taková drobnost té celé věci. Jinak to je opravdu vynikající práce a děkuji za to. Paní Tykau. Děkuji, eh, pane předsedo. Pokud jde o to, co už tady bylo řečeno, dodala bych tomu tolik, že bohužel motocykly jsou velice často uh, účastníky uh, dopravních nehod. Proto podporuji povinné kontroly i pro motorky. Teď bych se eh, chtěla zmínit o zprávě paní Sadisas. My jsme pro vzájemné uznávání technických prohlídek, které se provádějí v jiném členském státě. Podporujeme také zavedení elektronických registrů to je taková metoda, jak členské státy dotlačit ke spolupráci, což je důležité ale hlavně je důležité, aby existovaly národní elektronické rejstříky a vzájemně propojené elektronické databáze. Pokud je o formát registračního osvědčení, pak si nemyslím, že tím, že budeme nutit eh, určitý formát, tak jak eh, o to usilují dva pozměňovací prostředky, ať už to, pardon, pozměňovací návrhy, ať už to bude A6 nebo jiný formát. Prostě to si myslím, že by se těžko dalo harmonizovat. A pokud se budeme eh, držet formátu méně než A4, tak by se tam dali všechny další informace. Pak pozměňovací návrhy 13.15. Myslím si, že je důležité, abychom změnili eh, to eh, definice pro zrušení nebo stažení, odejmutí registračního osvědčení. V té současné směrnici jsou uváděny vlastně příklady, nebo případy, kde se to dá dělat. Tady by hlásila, eh, chtěla asi oddělené hlasování, anebo možná, že pomocí stínových zpravodajů a se zpravodajem dospějeme ke kompromisu, tak aby se nakonec do toho rozsahu ta definice vešla. Uh, Teď eh, ohledně výjimek pokud jde o zrušení eh, registračního osvědčení pro historická vozidla. To si myslím by chtělo další diskusy. Samozřejmě, že mohou mít také dopad na bezpečnost silničního provozu. I když se tak často na silnicích nevyskytují jako jiné vozy. Ale to by nemělo znamenat nutnost nové re- registrace. A tady se myslím je chyba, protože v příloze 1 pod 2.4 jsem to nenašla. Možná, že bychom to měli ještě probrat se spravodajkou, abychom se podívali, kam by se tohle mělo dát. V zásadě ta zpráva je dobrá, a jsem přesvědčena, že po hlasování, že určitě hlasováním pak už budem, dostaneme k něj něco, co budou všichni spokojení. Děkuji, mám dvě poznámky. Za prvé, všechno, co se týče silniční bezpečnosti v Evropě, zatím E, se týká pouze vzdělávání a výměny dobrých e, praxí a proto se domnívám, že ty systémy jsou velmi různé v členských státech. E, právě to spočívá na subsidiaritě a já se domnívám, že kdybychom měli směrnici, tak by bylo jednodušší debatovat s radou, která se na to dívá jinak. Byla by to určitá inovace v oblasti, která je velmi velmi závažná. Proč bychom neměli mít eh, také třeba eh, silniční kontroly upravené na evropské úrovni? Eh, za druhé, ohledně motorek. Zde se domnívám, že dochází k mnoha nehodám, ale nikoliv z technických důvodů. Ty detailní studie o tom vůbec nehovoří spíše eh, hovoří o tom, že že pouze v jednom procentu případů eh, byly technické problémy příčinou. Eh, ohledně pana Kuna bych chtěl říci, že chápu státy, které chtějí toto zavést nebo mít jako povinné, ale jiné zase ne. Můj návrh zpravodaji eh, hovoří o tom, že takováto záležitost je subsidiární a e, tam, kde ty kontroly jsou povinné, e, tedy pro motorky, e, tak je nutné také předkládat osvědčení o takovéto kontrole. Tam, kde to není na základě rozhodnutí ze subsidiarity, je to také pochopitelné. Pan Liberacky. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo ke dvěma zprávám. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Kunovi i paní Sehnalové za jejich práci. A ohledně pana Kůna, tedy jeho zprávy. Já patřím k té skupině, eh, která je eh, toho názoru, že není třeba ničit a měnit to, co dobře funguje. Myslím si, to se týká i diagnostických stanic, i servisních stanic, které fungují zvlášť. A v této souvislosti já si myslím, že má smysl, abychom prostě ten stav zachovali. A já jsem proto, abychom nenahrazovali eh, si, palubními systémy, systémy měření emis, emisí eh, z výfuku, protože tam jsou ta jasnější ta měření, když se to měří na diagnostických stanicích. A pak bychom také si měli eh, eh, uvědomovat, že jsou zatím Eh, pracovní příležitosti. Já jsem sociální demokrat, takže vždycky budu proto, aby se zachovávali. A teď eh, ke zprávě naší milé paní kolegyně Sehnalové. Já jsem si dovolil předložit několik pozměňovacích návrhů 37, 44, 89, 92 zejména. A to z tohoto důvodu. 5% jakožto minimum kontrol místo 3. To si myslím, že znamená potřebu radikálně e, zvětšit vlastně zaměstnanost jenom v té kontrole. 3% to by se zdálo, že je dostačující spodní hranice, ale samozřejmě, že nic nebrání tomu, aby bylo e, kontrolováno 5%. A pak, jestliže firmy, které by byly hodnoceny jako vysoce rizikové. To by mohlo vést k tomu, že inspektoři si vytipují prostě určité firmy, protože jenom podle toho, za co je budou pokládat, to budou vybírat. A budou je potom v podstatě e, pronásledovat. Bude se to týkat tak, a budou zase jiné firmy, z nichž budou určité svaté krávy, na které nikdy nikdo nesáhne. A bude se to dělat jenom podle toho, co zatím mají v bezpečnostní dokumentaci, ale to zase tak úplně jisté není. Proto já bych byl pro, abychom nezaváděli těchto, nedávali jsem těchto několik e, formulací. Myslím si, že všechny firmy by měly mít stejnou šanci nebo stejné ohrožení, nebo to, že je stihne kontrola. A také, že každý Eh, kdo by mohl, eh, kde budou při vizuální prohlídce nějaké problémy, takže ho pořádně prohlídno, prohlédnou. A také v mezinárodní přepravě dostáváme od eh, přepravních firm často um, stížnosti. Také asociace dopravců nám někdy hlásí, že je tady určitá akce v nějakém členském státu, že zastavují jenom um, auta, které jsou registrované v určité um, země. Polští dopravci dopravci teď už mají docela dobré postavení v Evropě, ale bojí se, že je někdo bude mm, dopředu eh, kvalifikovat jako subjekty, které představují vyšší riziko a že tudíž budou podléhat takovýmto restriktivním prohlídkám. Děkuji. Thank you. Finally. Děkuji a nyní závěrem, než dám slovo eh, panu eh, Unidimu, tak já bych za sebe vysvětlil pozměňovací návrh, které jsem podal. Um, já za prvé se to týkalo poškozených kol, těch jistě, e, to jistě již dobře znáte. Akorát se mi e, zdá mimořádné, že můžete dát e, namontovat špatné kolo obráceně a nikomu to nevadí. Potom tady byla otázka oddělení eh, v údržbě oprav od eh, technických zkoušet. Já s tím pořád mám problém, protože možná eh, asi problém, pocházím ze státu, kde s tím nemáme problém. Všichni uznávají nezávislost toho zkušebního technika, i když je to člověk, který vám opravoval auta. Takže nechápu, proč tohle oddělení musí být systémově vnuceno do toho systému s extra zátěží, kterou to znamená. Proč to musí být dáváno do systému, který již funguje dokonale? A v pořádku. Nevím, jak bychom mohli eh, ospravedlnit ty dodatečné náklady a zátěž eh, na zkušební eh, stanice. Každopádně to asi někde jinde je problém v Evropské unii. Kromě toho, co eh, říká pan Pirker, eh, asi v Rakousku tady a ve Velké Británii, nevím, co se děje jinde ve členských státech. Traktory a přívěsy. Eh, spolu s paní Sediky a IT jsme podali pozměňovací návrhy, které by měly vyvážit ten rozsah působnosti tak, aby tam tahle kategorie byla zahrnuta, aniž by tam nebyly ty zbytečné typy, které nepředstavují nebezpečí na silnici. Jakýkoliv eh, přívěs, který jde na silnici, musí být eh, technicky způsobilý, ale nevím, jestli to tady trošku nepřeháníme, když eh, komise chce prakticky sem zahrnout každé zemědělské vozidlo, které jede z pole jednoho na pole druhé. A pokud jde o ty menší přívěsy kategorie 01 a 02, proč tam musí být zahrnuty, jsem opravdu nepochopil. Myslím, že jeden z těch problémů je, že po celé EU máme 27 různých systémů, možná, že 28 zanedlouho. A snažíme se teď vytvořit jeden systém, který padne všem. A mně se zdá, že tohle prostě nepůjde. Poslední věc eh, se týká k eh, kontrole eh, brzdové kapaliny. Já a pan Ferber jsme asi jediní, kdo tady máme rádi brzdovou kapalinu. Eh, tady eh, zkušební eh, centra navrhla že testovat obsah vody není to nejlepší. Já nesouhlasím s panem Ferbrem, že bych se to mělo škrtnout, ta kontrola brzdové kapaliny úplně. Existuje totiž lepší test, a sice zkouška bodu vary brzdové kapaliny. Já se tedy pokouším Eh, navrhnout, aby eh, se používala tato zkouška, nikoli zkouška obsahu eh, vody v brzdové kapalině, protože to je zcela nespolehlivé a pan Ferber zcela správně chce se jí zbavit. Já bych ho požádal, aby si to se mnou probral a já se pokusím ho mm, přesvědčit, že bod varu brzdové kapaliny je to nejlepší, co by se mělo zkoušet. A tím eh, jsem skončil a požádám pana Anidyho z komise, aby eh, do toho vstoupil a zareagoval. Pane Anidy, kde pak jste? Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem eh, za zájem, který jste projevili o tuto otázku. A také vám děkuji za potvrzení eh, vaší snahy o prohloubení bezpečnosti silničního provozu tímto. Myslím si, že když se snažíme eh, eh, něco učinit, tedy něco zlepšit, tak tady jednoznačně máme co se zprávami vynikající kvality. Já bych poděkoval všem třem zpravodajům za skvělé zprávy. Nejenom jsou ty zprávy velmi dobré, ale když jsem poslouchal Eh, také eh, jejich vysvětlení a mm, před několika minutami o tom, eh, k tomu, jak vnímají řadu pozměňovacích návrhů, tak myslím, že mohu potvrdit, že náš způsob přemýšlení a, a tyto návrhy jsou do značné míry v souladu, tedy návrhy v těch zprávách. Tři věci, o kterých hovořila řada řečníků. Za prvé, zahrnutí eh, dvou eh, nebo tří eh, kolích vozidel kategorie L. Myslím si, že to je velice moudré rozhodnutí, že pan zpravodaj to chce jednoznačně dát do pravidelných kontrol. Jedná se o souhlas s legislativou i o dokladování je to technická legislativa, která se týká hnaných tedy motorových eh, dvou kolích vozidel. Můžeme začít s kategoriemi, které eh, mají, dávají největší smysl. To znamená kategorie, které eh, obsahují složité systémy, jako systémy ABS a tak dále. A zde bychom mohli zahrnout tyto kategorie do nedávné legislativy o homologaci. Takže to je, jak eh, přistupujeme k homologaci těchto vozidel, eh, bychom mohli eh, použít i na zkoušky během jejich životnosti. Potom flexibilita u dalších aspektů. Samozřejmě je to možné, souhlasím s řadou řečníků, pokud jde o přívěsy. Mohli bychom se omezit na přívěsy určité kategorie jako O2, které mají složitou výbavu na palubě, jako například ty eh, s eh, složitými brzdaby. Potom eh, dále k dalším bar, automobilům. Máme jasné důkazy o tom, že vozidlo, nebo stáří vozidla a technické selhání, které vede k nehodám, spolu korelují. A ještě jednou tedy eh, zdůrazňuji, jak je důležité použít tento návrh k tomu, aby se eh, harmonizovaly ty zkoušky každoroční od určitého stáří vozidla. Pokud je to pořád velmi problematické, tak eh, bych jenom připomněl, že kromě dokladů o nehodovosti je tady otázka vzájemného uznávání když se na to podíváte, tak dnes více než 15 vozidel jsou vozidla z druhé ruky určitého věku. Dává, dává mi tedy smysl, že eh, vedle dalšího vzájemného uznávání bychom měli toto eh, více harmonizovat eh, a každoročně kontrolovat. Tady jsou velice dobré návrhy i jak od pana Groše, tak od pana Kocha které se snaží nalézt nějakou střední cestu a spojit ty každoroční zkoušky s objektivními kritérii, jako je počet najetých kilometrů, 160 tisíc, a nějaké prvky, jako jsou z... vážné závady, které by byly odhalené. Informační platformy, tak to hodně podporujeme. K povaze eh, zkušebních center. Já si myslím, že hodně chápu to, co řekla řada z vás, včetně paní Foster a, včetně paní Foster a pana Benjana. A myslím si, že tady je neporozumění. My se nepokoušíme harmonizovat eh, povahu eh, těch eh, zkušebních stanic. A neviděl jsem nic ve zprávě pana Kůna, co by zacházelo za rámec toho, co já bych vnímal jako legitimní a zajistit, aby ten, kdo opakuje to auto, nebyla tatáž osoba, která bude provádět zkoušku a poskytne certifikát. V tomto kontextu si myslím, že pozměňovací návrhy, které navrhuje pan Kuhn, je velice, jsou velice legitimní a nezachází příliš daleko. Ke zprávě paní Sehnalové. I tady plně Souhlasíme se všemi eh, základními zásadami, které ona potrhla. Řada pozměňovacích návrhů je velice zajímavá a také bychom je podpořili jako další kontroly, eh, co, které jste, o kterých se hovořil pane eh, předsedo vy, paní Finance, pan Diran, mm, které chtějí kontrolovat oxidy dusíku, kola, mm, pneumatiky, což my zcela podporujeme z celého srdce. U eh, přívěsů bychom mohli prokázat určitou flexibilitu, stejně tak jako v předchozím případě, čili ty, které mají zásadní dopad. A potom, pokud jde o vzdálenost k eh, zkušebním střediskům, tak eh, tam také souhlasím s tím, co se navrhuje. Škrtnout přesný počet kilometrů a hovořit o prostě v snadném, eh, snadném dosahu. Potom eh, k registračnímu dokumentu. My eh, všechny ty věci, které jsou ve zprávě paní Savisar, podporujeme, pokud je o vyjasnění obsahu dokumentu a aspekty, jako, nebo vyjasnění aspektu, jako je formát a tak dále. A potom jsou to také ty elementy, které ona navrhuje, pokud je o posílení eh, režimu registrace a eh, o přihlášení a odhlášení vozidel, včetně věcí, které souvisejí s tím, že vozidlo na konci životnosti před sešrotováním musí eh, mít také doklad o odhlášení. A potom ještě k pozměňovacím návrhům k této zprávě. Myslím si, že všechny navrhují eh, lepší využití informačních technologií, platformu pro výměnu mezi členskými státy a to by velice pomohlo. A souvisí to také eh, s eh, návrhy vašich dalších výborů, i teda AIMCO. Máme tedy ke zpravodajům, ale prosím vás, abyste byli maximálně srční. Pan Kuhn. Děkuji a srdečně děkuji za mnohé komentáře, které jsem dostal ke své zprávě. Sedím tady chudák a jsem strašně eh, chytrý, i když eh, se to nezlepšilo od eh, předcházející debaty. První dohoda rady, bych, je ta, kterou bychom také mohli použít. A to, co eh, jednotliví řečníci řekli za své země, eh, vlastně odpovídá tomu, co již bylo řečeno. Lepší bezpečnost eh, silničním dopravu, méně mrtvých na silnicích, to je to, co je důležité pro tento balíček. Takže měli bychom si promyslit to, co by mělo zde být stanoveno, zda to tedy bude směrnice nebo nařízení. A prosím všechny stínové zpravodaje, aby ve svých politických skupinách se snažili jít jedním směrem. Když bychom tam měli ještě více výjimek, pak nám nařízení také vůbec nepomůže. To znamená, že ta kontrola bude probíhat tak, jak probíhá v současnosti. Eh, přivěsy vyjmeme úplně možná Eh, jenom ty větší tam necháme u motorek eh, to půjde směrem k národním kompetencím, podobně jako u traktorů. No a vlastně neuděláme žádný krok ku předu. Chci se zmínit ještě o jednom bodu, a sice možnost překročit otázku technických standardů, které existují v jednotlivých státech. To existuje. A přesnost kontrol je také rozhodující. To ovlivňuje zase intervaly kontrol, takže to bychom měli nějak promyslet společně. Každopádně se těším na první konferenci se stínovými zpravodaji. Tam právě budeme muset vyjasnit některé zásadní otázky. Paní Zenová. Já bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům, kteří eh, okomentovali a vyjasnili své pozměňující návrhy. Eh, jak řekl pan kolega Kuhn, já si myslím, že ta naše pevná pozice v, v tom smyslu, jakou právní úpravu budeme eh, vůči radě prosazovat, je zcela zásadní. Myslím ale, že v této fázi bychom se spíš měli zaměřit tedy na obsah těch eh, vlastních návrhů a právní úpravu nechat tedy na, na druhou fázi. Pokud se týká některých eh, věcí, které tady zmínili kolegové, já bych eh, znovu se chtěla zastat eh, těch systémů hodnocení rizika, protože ty v evropských zemích prostě fungují a velmi dobrým příkladem je právě Velká Británie, takže myslím si, že tady se není, není čeho bát. Naopak určitě budeme ještě hovořit, tak jak jsem zmínila v tom svém úvodním slově a zmínila to i řada kolegů o tom povinném procentu a způsobu, jak jej stanovit debaty o rozsahu eh, nebo eh, působnosti tedy, tedy tohoto nařízení. Takže eh, chtěla bych ještě jednou poděkovat. Já se těším na schůzky se stínovými zpravodaji a na další práci v, v příštích týdnech. Děkuji. Paní Savisár. Já nechci pokračovat v diskusi s panem eh, Bradburnem, on navíc odešel, ale musím říci, že článek 1 eh, není nebo nejde proti legislativě Británii a nezvyšuje eh, byrokratickou zátěž. A vzhledem tomu, že je to směrnice, tak si uvědomte, že ne každá, že každá země tedy to musí dělat tak, eh, že musí stáhnout eh, v auto, které není eh, způsobilé z registrace. Já jsem jednou zapomněl například na státní technickou kontrolu a jezdila jsem s autem bez STK dva roky. Byla jsem zaregistrovaná. Ne v každé zemi také chtějí, abyste přinesli všechny dokumenty sebou. A potom k paní Tykau. Článek 2 f tam to je obsaženo, možná, hm, když se tam na to podíváte, tak to bude v pořádku, jinak hm, myslím, že není třeba to dále řešit. Děkuji vám, hlasovat se bude 30. května. Další eh, bod na pořadu jednání je výměna eh, názoru k silniční kabotáži, včetně prezentace dvou studií ohledně eh, sociálních dopadů eh, silniční přepravy nákladů a rozvoje silniční kabotáže v EU. Eh, žádám tedy příslušné dva zpravodaje, aby sem přišli. Paní Savisa, můžete si prosím vypnout mikrofon? Thank you, Mr. Děkuji panu Ujianovi. My jsme vás všichni slyšeli, jak se tam povídáte.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 Okay, colleagues. You can settle down. Dobrá. Takže teď eh, první eh, prezentace paní Frasony k eh, rozvoji a implementaci silniční kabotáže v EU. Doufám, že prezentátoři si to neberou brát osobně. Dávám 15 minut osobně každému. Já jsem zatím nikomu eh, nikdy eh, eh, to neřekl jasněji, ale všichni, kdo tady mají studii, mají 15 minut. Dobrá, já vám přeji všem dobré odpoledne. Jsem velice rád, že vám mohu představit studii, kterou jsme udělali pro Evropskou pro Evropský parlament, který, která se týká silniční kabotáže. Dnes odpoledne se podíváme tedy na obsah zprávy, který jsme předložili v předběžné verzi a e, které, kterou se si doufám někteří e, přečetli. E, já tady budu hovořit o struktuře této zprávy. Nejprve stručně úvod k silniční kabotáži pak eh, pohovořím o změnách eh, v pravidlech, jimiž se tento sektor řídí, pak některé hlavní zjištění ohledně prosazování těchto pravidel. Dále vám ukáži data, která jsme získali šetřením a chtěla bych za to poděkovat také komisi za její spolupráci že jsme získali informace o tomto sektoru a uzavřeme tím, že předložíme výsledky na vysoké úrovni, co se týče sociálně a ekonomických dopadů liberalizace kapotáže v posledních letech a na závěr naše doporučení. Abychom si to zasadili do kontextu, asi už víte, o čem hovoříme, ale je důležité si připomenout, že na tomto trhu s, s přepravou silniční se jedná o různé dopravní operace. My se zaměřujeme na jednu z hlavních, na kabotáž. A tady vidíme operaci, kterou podnikl italský přepravce ve Francii, čili začátek i konec ve Francii, čili kabotáž je operace, kterou eh, cizí eh, přepravce provede v jiném státu. Jak víte, jedná se o různé druhy těchto operací do, silniční dopravy. Samozřejmě, že znáte mezinárodní eh, dopravu, eh, obchodní, bilaterální, kabotáž, křížový obchod, kabotáž, ta obchod. A eh, chci, myslím si, že ta hlavní data o to máme. Myslím si, že nejprve je důležité, aby se podíva, abychom se podívali na to, jakou úlohu v současné době na evropském trhu sehrává kabotáž. V podstatě představuje v současné době 1,2 služeb, které poskytují dopravci ze 27. A je tady rozdíl mezi dvanáctkou a patnáctkou. Ta dvanáctka evropská teď sehrává aktivnější úlohu v mezinárodní dopravě obecně. Tady vidíte z toho obrázku poddíl národní dopravy, že to, mezinárodní dopravy, že v té 12 je to menší než u 15 členských států. Já se k tomu potom ještě dostanu, až budu hovořit o hlavních datech týkajících se trhu. Nejprve bych chtěla připomenout, k jakým hlavním změnám došlo v regulování tohoto trhu. V roku 2009 asi víte, že bylo schváleno nařízení, které mělo vyjasnit pravidla, jimiž se dosud ten trh řídil, upravoval a zjistili se, že tam jsou velké nedostatky, protože evropští přepravci, když v hostitelském státu prováděli kabotáž, tak to dělali na základě dočasného charakteru takové operace. A bylo třeba definovat nebo identifikovat kabotáž ne na základě úplně přesných kritérií, protože ten dočasný charakter nebyl přesně definován a vedlo to k rozdílaným interpretacím a provádění v různých členských státech. A proto po několika letech intenzivních do, diskusí bylo schváleno nové nařízení v roce 2009 za cílem vyjas, s cílem vyjasnit pravidla a tím pádem zavést měřitelnější kritéria eh, kvantitativního měření tři operace v rámci sedmi dní. To bylo tedy pravidlo, což znamená, že cizí dopravce může uskutečnit tři ehm, ehm, a operace kabotážní po úplného vyložení mezinárodního nákladu během sedm dní v hostitelském státě po úplném vyložení původního nákladu. Nařízení rovněž zavádí lepší harmonizaci dokumentace která musí být eh, vedena za účelem dokázat eh, legitimitu této kabotážní operace. Dále, toto nařízení bylo schváleno v dobách, kdy k Evropské unii docházelo k velkým změnám. Eh, hlavně, že eh, rozšíření Evropské unie hodně změnilo trh, konkrétně i kabotáže. A co se kabotáže týče, pak eh, po určité dobu platily restrikce mezi novými a člen, starými členskými státy, z nichž většina přestala platit v roce 2009. Jestli se nemýlím, tak naposledy v roce 2011 to bylo staženo tato omezení pro Rumunsko a Bulharsko, které přistoupily naposledy. Čili tím chci říci, že to nařízení bylo schváleno právě v době významných změn. Hlavní problémy, které jsme zjistili, Pořád jsou tady určité nedostatky, co se týče interpretace platných pravidel. Například multidrops, tedy vícečetná vyložení. To je hlavní, tak a můžete to najít potom dále rozvedeno ve studii. Pak jsou tady další problémy, které jsme zjistili. To už se týká obecně regulatorního rámce, v nich jsou zasazeny tyto operace. To už jsme dělali trochu spíše na okraji, protože to nebylo přesně v rámci studie. Jedna, souvisí to také s prosazováním směrnice o vysílání pracovníků. Pak jsou tady další regulatorní aspekty, jako spolu zodpovědnost, kterou eh, různí účastníci logistického řetězce mají pro plnění pravidel například. Tady je zase velká rozdílnost v Evropské unie. Také pojištění. Zase um, jsou tady rozdílné požadavky. Přecházejme teď k prosazování. Nové nařízení eh, zlepšuje to prosazování, protože se vyjasní pravidla. To a vyjasňuje se také, jaké dokumenty žádají policisté a jiné příslušné orgány. Ale pořád jsou tady problémy s prosazováním konkrétně. Těžké je někdy eh, sledovat, nedochází-li k porušování, sledovat přesné datum, kdy byl mm, eh, v hostitelském eh, státě plně vyložen původní náklad. To je dost těžké sledovat. A zase příklady najdete v naší zprávě. Pak jsou tady další věci. Týká se to koordinace mezi různými eh, orgány, jak v rámci jednoho členského státu, tak i v průřezu Unie. Různé členské státy eh, při eh, různým způsobem prosazují organizaci a eh, pravidla a dali to za úkol různým organizacím. Často se překrývají zodpovědnosti místních národních orgánů a jiných, které mají na starosti silniční kabotáž. Proto by bylo užitečné, kdyby se ty různé úkoly lépe koordinovaly a také, aby se lépe koordinovaly činnosti, které různé orgány v Evropské unii mm, mají za úkol. Pak také sankce se do značné míry liší. Krokem zpět je povinnost hostitelského členského státu sledovat porušování pravidel tento, pardon, tento stát naopak je v lepší situaci, aby to mohl sledovat. A tento hostitelský stát má také uvalovat penalizaci. Ale vidíte, že se právě otázka sankcí hodně různě řeší. Lepší harmonizace procesování by se určitě měla posoudit počet, typ, velikost a zdroje národních orgánů, které mají prosazování na starosti. Také pod postupy se značně liší a když to obojí spojíme, pak to znamená, že například eh, pravděpodobnost, že eh, někdo bude dopaden, tak zase to se hodně liší v Evropské unii a penalizace také se porušování, tedy že se odhalí porušování. Jak už jsem říkala na začátku a vracím se k tomu, eh, na trhu se udály důležité věci, došlo k navýšení objemu kabotážních operací z eh, Eh, mezi ze 14 na 19 milionů ton kilometrů mezi lety 2006 a 2011. Také eh, jsou změny co do dodavatele, protože EU12 eh, e se přesunulo z 12% v roce 2006 na 40% v roce 2011 a teď jakožto dodavatel operací kabotážních vede Polsko, protože se progresivně odstranila restriktivní opatření, která mezi tím me, dříve platila me, eh, mezi EU 15 a EU 12. Sociálně ekonomické dopady. Tady jasně říkáme, Hlavní důležité skutečnosti, které vedly ke změnám, eh, byly rozšíření Evropské unie a dopady do tohoto rozšíření, ale ty dopady jsou v různých členských státech různé. Někdy ty efekty jsou pozitivní, jinde je to naopak eh, nedostatkem. Eh, pozitivní eh, účinek je snížení provozních nákladů, protože teď často provozovatelé z EU12 nabízejí nižší ceny, ale to zase je nedostatek, protože klesá ziskovost eh, firm v EU 15 státech, ale jsou určité nedostatky i pro i těch 12. E protože často jejich řidiči se účastní mezinárodní dopravy, nejenom kabotáže, a to může vést v budoucnosti k tomu, že v těchto státech bude nedostatek řidičů. Pak jsou tady také určité bezpečnostní obavy v souvislosti s těmito změnami. Celkově je jasné, že ty nerovnováhy, nevyváženosti ve sociální legislativě v Evropské unie a nevyvážené prosazování kabotážních i jiných pravidel, což v současné době vidíme, to je opravdu problémem pro konkur- z hlediska konkurence. Je to tedy určitá výzva a to také nás inspirovalo k určitým doporučením. V závěrech se snažíme přijít s návrhy, jak by se měl trh dále rozvíjet a liberalizovat. Myslíme si, že hlavně je důležité zjistit, jaké jsou hlavní cíle liberalizace těchto trhů. Na jedné straně je tady cíl efektivity, aby nejezdily kamiony na prázdno. Na druhé straně je zase tedy hlavní cíl dosáhnout jednotné evropské dopravní oblasti. A my si myslíme, že tyto dva cíle by se měly řešit zvlášť konkrétními opatřeními a že je třeba udělat eh, úplné posouzení všech sociálních a ekonomických dopadů konečně. A myslím, že ten náročný časovou výzvu jsem také ustála. Máme tady některé podrobnější doporučení, týká se toho cíle efektivity. My tady eh, navrhujeme eh, nový přístup k pravidlům, například odstranit eh, ten, to pravidlo maximálního počtu operací, protože je strašně těžké sledovat, že se dodržuje ten počet tří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 se mělo také zvážit uplatňovat pravidla takovým způsobem, aby byly vázány na překračování hranic, spíše než na plné vyložení nákladu a harmonizovat také tu otázku těch vícečetných vykládky na několikrát. A pak eh, samozřejmě používání gps nebo jiných přístrojů je určité důležité pro sledování překračování hranic a potřebujeme také inovativnější kontrolní systémy, které už se někde uplatňují a samozřejmě bychom měli posilovat vzájemnou spolupráci. Cíl dos, eh, utvořit jednotnou dopravní oblast. Tady doporučujeme, eh, aby další otevírání eh, doprovázela hlubší harmonizace harmonizace, a to zejména v oblasti pracovně právních ustanovení, způsobu prosazování zodpovědnosti různých aktérů v logistickém řetězci. My doporučujeme přístup, který je vlastně v souladu s tím, co už skupina na vysoké úrovni loni eh, navrhla, toč aby se dodržel postupný a flexibilní přístup k otevírání trhu a je třeba všechny dopady vyhodnocovat. Děkuji. Dobrá, takže přetáhla jste o 6 sekund, ale to nějak zkousnu, pane Pastory. Teď dostanete slovo vy. Dobré odpoledne vám všem přeji a budu hovořit italsky. Rád bych využil té možnosti, že zde máme tlumočení. Druhá studie se týká sociálních a pracovních podmínek přepravců, tedy řidičů v dopravních firmách. Má předřečnice již se zmínila o kabotáži jako takové a já se týkám tedy, já se dotknu eh, sociálních eh, a pracovních eh, podmínek. Budu se také snažit dodržet těch 15 minut. Nejdříve k té výchozí situaci. Mám několik úvodních poznámek. A druhým bodem jsou evropské legislativní akty. Dále se zabývám také posouzením těchto sociálních a pracovních podmínek řidičů. Dále také kritickými otázkami při prosazování evropských norem v oblasti sociálních a pracovních podmínek profesionálních řidičů. Dále ke kabotáži, o které již se hovořilo předtím. cíle naší studie. My bychom chtěli obecně zlepšit pracovní podmínky řidičů a také úroveň kontrol v jednotlivých zemích. Dále jsme chtěli také analyzovat evropské zákony a podívat se na to, jak tyto zákony byly přeneseny do jednotlivých států. Aspekt prosazování je velmi důležitý. Je to propojeno také se čtvrtou studií, která byla připravena na základě směrnice 561 z roku 2006 a tady máme určité kritické aspekty týkající se pracovních podmínek řidičů. Zde metody, které jsme používali. A sice vycházeli jsme z různých údajů. Podívali jsme se samozřejmě na odbornou literaturu a snažili jsme se koncentrovat se na konkrétní případy. Hovořili jsme se subjekty, kterých se to týká, provedli jsme konzultace ale ptali jsme se také profesionálních řidičů. Chtěli jsme prostě z prvního zdroje, z první ruky vědět, jak oni vnímají tyto evropské předpisy. Zde jsou nejrůznější právní předpisy, které platí pro tuto oblast a které jsme prostudovali. Je to například otázka eh, stanovování eh, pracovní doby, jízdní doby a doby oddychu. Eh, to jsme také srovnali se směrnicí o pracovní době. A Víme, že zde existovaly určité novinky na základě směrnic Velmi často však existují také směrnice, které neplatí přímo pro tuto oblast, ale eh, platí zde také sekundárně. Je to například eh, také směrnice o práci eh, podnikatelů v oblasti dopravy a také směrnice o kombinované dopravě. Snažili jsme se také získat určitý přehled o tomto sektoru zákonů a viděli jsme, že mnohé se změnilo, což je jistě také dáno tím, že některé právní akty byly zveřejněny za účelem zlepšení bezpečnosti a také za účelem otevření celého trhu. Viděli jsme rovněž, že eh, došlo také k neočekávaným dopadům některých předpisů. Čili legislativu jsme schrnuli takto do této tabulky. Eh, oranžové jsou směrnice a modré jsou eh, nařízení. Tento bod ukazuje dvě oblasti, které jsme analyzovali. Snažili jsme se podívat na pracovní normy, na eh, stanovování doby jízdy, doby odpočinku a zároveň jsme se také snažili eh, promítnout sem také spravedlivou konkurenci eh, v oblasti silniční dopravy. Již eh, jsme uvedli, že existuje celá řada právních aktů, které mají sekundární vliv eh, na pracovní podmínky řidičů. My jsme si všimli především toho, že tento trh eh, práce je velmi silně ovlivněn a má předřečnice již se o tom také zmínili. Eh, dívali jsme se tedy na 12 zemí Evropské unie, ale také na stav nových eh, členských států a zjistili jsme z nového. Například to, že mnohem více přepravců začalo pracovat v tomto sektoru což byl také dopad určité harmonizace trhu. Podmínky práce profesionálních řidičů se tak změnily rovněž. Nejdříve jsme se dívali na eh, stav v 15 zemích a potom stav eh, v zemích, eh, které nově přistoupily. Zde jsou eh, určité rozdíly, například systém odměňování je jiný, ale také pracovní podmínky se odlišují země od zemi. To znamená, že je zde především otázka, jak je možné zůstat na trhu a být konkurenceschopný. Očekávali jsme také určitou regulaci konkurence ve smyslu spravedlivějšího a transparentního trhu. Eh, je se také otázka přístupu k tomuto povolání. I toto mm, by mělo být zlepšeno. Zde jsou rovněž eh, určité údaje o tom, že existují eh, také eh, speditéři, kteří jsou jenom fiktivní nebo také eh, fiktivně zamost OSVČ, které, kteří pracují velmi často v tomto oboru ale to jsou body, o kterých budu hovořit později. Vidíme, že tady tato praxe vlastně je projevem z určitého zneužití ve smyslu konkurence. Celá situace tedy vedla k tomu, že průměrné pracovní podmínky řidičů se zhoršily na evropském trhu. Teď jsem asi přeskočil něco. Into rispondere e, e mi dispiace. Počítače reaguje poněkud pomaleji, omlouvám se. Nyní k pracovním podmínkám. Již jsem řekl, že zde vidíme určité rozdíly mezi 15 zeměmi EU a těmi 12 novými. Nesmíme tedy ze všeobecňovat eh, ty poznatky. Úkoly, které zaměstnavatelé požadují, jsou eh, takové, že je nutné být flexibilní, nejenom teda eh, být dobrým řidičem, ale je nutné také umět vykládat, nakládat. A Velmi často čekací doba je eh, uváděna jako doba eh, odpočinku. Všeobecně však eh, vidíme, že úroveň odměn se snížila na celém trhu. Zde na tomto snímku vidíme výsledky přímých eh, zjišťování mezi subjekty, mezi řidiči. Eh, možná nebudu mít čas, abych ukázal všechno, čili jenom to nejdůležitější bych chtěl zdůraznit. Zde vidíme jednotlivé aspekty, které ovlivňují nejvíce eh, práci řidičů. Jsou to podmínky zaměstnanosti, pracovní doba, počet pracovních hodin. To jsou ty nejdůležitější aspekty, které byly uváděny. To jsou ty klíčové údaje. Dále zde jsou věci, které se zhoršily podle toho, co říkají dotčené osoby. Eh, to je otázka odměňování, a také otázka pracovních podmínek všeobecně. Mnozí eh, říkali, že pracují vlastně za eh, spíš prekérních eh, podmínek. Zjišťovali jsme určité hlavní údaje, a abychom tedy ukázali, jak to vypadá na trhu v 12 zemích EU. Tam máme průměrnou mzdu 250 až 450 euro měsíčně. A navíc 40 euro nebo 45 euro denně jako diety Těmito penězi však eh, lidé musí také žít. To znamená, že eh, jedí a spí eh, ve svých nákladních vozidlech. A viděli jsme, že se zde aplikuje také zásada výkonnosti, že jsou placeni dle ujetých kilometrů, ale to neodpovídá tomu, co bychom v Evropě chtěli. Zaměstnanci tedy mají takové smlouvy, které například nezahrnují eh, jejich eh, náklady eh, sociální, zdravotní a řidiči také trpí diskriminací na základě národnosti nebo prostě jim nejsou zajištěna práva, která vlastně mají, tedy naplacenou dovolenou třeba, eh, nebo také bezpečnostní podmínky eh, na, v motorestech, eh, kde řidiči zastavují během doby odpočinku Eh, velmi často tam, ale jim hrozí určité nebezpečí a jsou také odpovědní za náklad, eh, takže se obávají i tam eh, určitých rizik. Řidiči mají odpovědnost také za nákladní vozidlo a jeho náklad jako takový. Dále kritické aspekty, na které bychom se měli podívat obzvláště. Máme ne legislativu, která vlastně eh, není tak obtížná, ale praxe je taková, že se někdy dělají i ty zakázané eh, operace, anebo se pracuje v takové šedé zóně, kde eh, jsou firmy, které nemají povolení. I to se objevilo někdy se zřizují jenom virtuální firmy v těch zemích, kde je daňová zátěž výhodnější. Eh, tyto fiktivní eh, firmy eh, tedy také potom pracují s mnohem méně výhodnými podmínkami pro řidiče. Kontroly je velmi obtížné i toto, čili zaměstnavatele z nových členských státech vysílají své řidiče na velmi dlouhé trasy a povinnosti směrnice o e, vysílání pracovníků nejsou vždy dodržovány. To znamená, že ty pracovní podmínky, které by měly e, platit v této souvislosti, nejsou dodržovány. Kabotáž, e, to už bylo vysvětleno, je to velký trh pro kabotáž a my se snažíme z těch pravidel zjistit, eh, jaké praxe jsou i eh, nepřípustné, přičemž kontroly jsou obtížné a není jich eh, příliš mnoho, jak již ukázala předcházející studie. Co do počtu, se říká, že náklady by mohly být sníženy o 20 když se založí tedy fiktivní firma. V kombinované dopravě tam je možné také získat určitou výhodu. Eh, už jsem překročil svou dobu a musím se dostat tedy k závěrům. Takže závěry a doporučení. změna, ke které došly, došlo v silniční dopravě Evropy, vyžádala, aby evropská legislativa udržela krok s těmito změnami na trhu tak aby se také sociální podmínky a pracovní podmínky zaměstnanců zlepšily. Potřebovali bychom však spravedlivé konkurenční podmínky a zde je obrovský rozdíl. Jsme velmi vzdáleni od harmonizace pracovních podmínek eh, řidičů. Co se týče prosazování standardů, tady mohu říci, že společné výklady a harmonizace eh, téměř neexistují. Ať již jde o sankce, či další aspekty. Členské státy by měly více investovat do harmonizace. Je velmi obtížné zajistit prosazení v této oblasti. Nyní doporučení. Pan předseda Žádá, abych eh, se dostal k závěru. Ano, eh, co doporučujeme? Pracovní podmínky by se měly zlepšit, mm, aby bylo možné provádět kontroly. Kontroly tedy postupů v jednotlivých eh, členských státech. Měly by být zřízeny také rejstříky těch podniků, které nedodržují podmínky. Dále systémy eh, kontroly a vyhodnocení rizik by měly existovat eh, a to tak, aby bylo možné lépe harmonizovat eh, jednotlivé postupy. Pak je zde směrnice 2006-22 o jízdní době, o době odpočinku. I toto by mělo být lépe prosazováno. Je zde také uvedená práva, kterou jsme rozdali a nyní vaše otázky. Vypněte si prosím mikrofon, vážení poslanci, eh, eh, máme velké spoždění. Teď bychom měli eh, následovat dotazy, tedy odpověďmi. Takže prosím o otázky a ne projevy. Prosím, konkrétně se ptejte. A potom se dostaneme k výměně eh, názorů se sociálními partnery. Vím, že vždycky máme problémy. Vždycky eh, při prezentaci studií. Samozřejmě jsou tady eh, výjimky jako paní Frisony, takže teď pan Kůn. Ano, pane předsedo, já to řeknu jenom velice stručně. Tak úmysl komise rozšířit kabotáž z důvodu, o kterých teď hovořil pastory, nebo respektive takhle nesouhlasit s tím, eh, a i za EPP to tady chceme udělat. A chtěl bych se zeptat na pana, eh, pana Pastorio, jestli opravdu v oblasti silniční dopravy ve členských státech i tedy eh, zaměstnanci, zaměstnavatele, kteří mají eh, sídlo mimo Evropskou unii a posílají sem lidi eh, na týdny do Evropské unie, kde oni tady nejsou týdny bez domova, jsou na parkovištích bez volného času a u těch mest, které jste právě ukazovali za těch sociálních podmínek. Tam jsme ještě hodně daleko od toho, co je jednotný trh. I když máme celní unii a šengenskou dohodu nebo úmluvu za EPP, nemůžeme eh, souhlasit s dalším eh, otevřením vůči kabotáži. Nejdříve se musí dají tři věci eh, dohromady. Za prvé prosazení předpisů, které jsme odsouhlasili na evropské úrovni a potom lepší kontrola a harmonizace národních předpisů. Pan Alkadrávi, naši otázku, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji e, oběma řečníkům za úvod. Ty studie jsou velice důležité pro e, debatu liberalizace eh, musí eh, jít ruku v ruce eh, se sociální harmonizací a tomu se, to se neděje dostatečně. Ti lidé musí pracit pracovat v obtížných podmínkách, kontrola zůstává problémem a tak dále a tak dále. Už se něco stalo v posledních letech, myslím si například, myslím zejména pokud jde o ty poštovní autobusové podniky, ale zatím se to dostatečně nenarovnalo ten eh, registr eh, podniků, které musí být přístupné na evropské úrovni všem inspekcím, to zatím ještě nefunguje. A už to mělo být eh, od prosince minulého roku, v současné době se pracuje na digitálním tachografu. Uvidíme, jak to pomůže ke zlepšení kontrol. Ale mám velice kontrol, konkrétní otázku na oba řečníky. Správně říkáte, že musíte přijímat opatření k umožnění sociální harmonizace. Ale představte si, že eh, byste eh, mohli jako zákonodárci eh, psát předpisy. Jaké dvě priority byste si stanovili k řešení na evropské úrovni pro zlepšení těch pracovních podmínek? A prosím, co nejkonkrétněji, abychom se mohli vašimi vývody nechat inspirovat. Prosím, pan Bach. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji oběma eh, zpravodajům za dobrou zprávu. Je důležité, eh, abychom mohli při naší práci se opírat o takovéhle studie. Já se ovšem obávám, že opět toto má přijít znovu do skříní, protože takovéhle věci dobře známe, ty závěry už byly představeny, ale přesto se nesmíme nechat odradit. Mám dvě eh, konkrétní otázky eh, stejným směrem jako kolega El Kadrawi. To znamená, už před něko, tedy několika lety v eh, Taranově zprávě se hovořilo o různých kontrolách a chybějících sankcích a i v oblasti vynucování eh, pokud přes hranice. Eh, dnes eh, komisař Kalas o tom také hovořil, jak se ty kontroly pozitivně projevují. Já tam určité pochybnosti. To trestní stíhání hraniční, to je právní instrument. Změnili jsme právní za situaci tedy, pokud je o policejní spolupráci takže eh, může to nějakým způsobem také ovlivnit eh, policejní spolupráci tady v, té, v, té, v tomto eh, ohledu, bych se chtěl zeptat. Pan Bajsev? Já vám děkuji za prezentace a za ty jednotlivé návrhy. Když jste hovořil o otevírání silniční kabotáže a roli, kterou by měl hrát, měli hrát stavající kontroly, i když by se navýšil počet inspektorů, tak by nikdy nebylo možné, aby se ta pravidla dodržovala vzhledem k vysokému počtu kamionů, které obíhají que tant Myslíte si, že dokud nebudeme mít tedy evropský harmonizovaný sociální rámec se eh, podmínkami, které budou přesně dány, a to těmi, eh, které stanovují například minimální eh, odměňování pro řidiče a také sociální podmínky pro řidiče a využívání sociálních podmínek řidičů na celém území. Pokud tyto podmínky nemohou být uskutečněny, není možné otevřít kabotáž. Je nezbytné do té doby se píše podporovat železniční dopravu. Rikej. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma eh, autorům studií, které nám jasně ukázaly, eh, jaké jsou slabé výhody eh, kabotáže, které byly zaplaceny také slzami a krví. Na sociální oblasti je nutné tedy přesně Eh, posoudit eh, to, co se na sociální oblasti eh, dělo. Vždyť na jedné straně tisíců řidičů byly propuštěny a na druhé straně tisíce řidičů pracuje za nesnesitelných podmínek v důsledku evropských pravidel a v důsledku směrnice. Já se domnívám, že komise navrhuje revizi směrnice o kabotáže a doufá, že parlament toho využije proto, aby se to zrušilo. Mám tak mnoho otázek, ale zcela jistě o tom budeme moci diskutovat i jindy. E, myslíte si však, že by bylo možné striktně a formálně použít statut vyslaného pracovníka pro všechny e, přepravce, kteří e, pracují takto a kteří mají povolení na kabotáž? Paní Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Pane předsedo, já jsem vyrozuměla z té předložené studie, že největší problém šoférů je, aby dodržovali jízdní a odpočinkovou dobu ve naší záležitosti, my jsme se snažili v dokumentu o digitální tachografy tohle vyřešit, ale že tach, e, e, jsou proti, ať už se snažíme jakoliv harmonizovat sankce. Bohužel členské státy jsou proti a proto bych se chtěla zeptat, vůči kolika podnikům byly uplatněny sankce. Vy jste poukázali na několik problémů, ale my, co se kontrol týče, nevíme, kolik podniků bylo penalizováno a zda jsou dostatečně ty sankce odstrašující. Co se udělalo, eh, aby se eh, aby parkoviště byla bezpečnější. Proto šoféři z také ne vždycky dokáží dodržovat eh, odpočinkový čas, minimální mzdy. To podporujeme, ale například v Německu jsou firmy, které najímají řidiče eh, z Filipín na 6 měsíců a využívají je i v mezinárodní dopravě mezi členskými státy. Čili prakticky za to některé členské státy v podstatě upřednostňují zaměstnávat lehké, levné řidiče, kteří nejsou rezidenty EU, i když je nezaměstnanost teď v Evropské unii takto vysoká. Víme, že v Německu není stanovena minimální mzda. Myslíme si tedy, že tady jsou určité aspekty, které je třeba dále analyzovat. Jsem pro liberalizaci kabotáže a odstraňování překážek, které brání provádění kabotáže. Liberalizace kabotáže totiž podle mého soudu postupně usnadní životní podmínky a sociální podmínky, zjednotí je. A krom toho se bavíme mimochodem o jednotném trhu, vnitřním trhu. Ja, herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Mám dvě otázky. Za prvé, v Evropském parlamentu jsme hovořili o prosazování a to se týká také jízdní doby a doby odpočinku. Chtěla bych vědět, zda v těch studiích jste se podívali i na to, zda počet kontrol klesl anebo vzrostl a nakolik to bylo účinné že tyto kontroly byly prováděny, nakolik se to projevilo také v tom Eh, eh, postihování eh, podniků. Vždyť se všechno mění, ale těžko naleznete vyníka. Kabotáž původně vždy měla vést k tomu, aby nedocházelo k jízdě na prázdno. A v té studii je řečeno, že se o tom nic neví. No tak buď tam není tachograf, anebo to prostě nefunguje, nebo se to nekontroluje. Protože kdyby to bylo kontrolováno, pak by ty údaje musely existovat. Pokud však nedochází ke snížení eh, počtu jíst na prázdno, eh, pak ta kabotáž je eh, vlastně prosazována pouze k tomu, aby řidiči byli ještě více vykořesťováni a aby podnikatelé měli větší profit. To je problematické. Pan Zavana. Thank you. Thank you, Mrs. Stahuji poznámku, paní Meissner. Děkuji. Eh, no, když to člověk slyší, tak eh, si eh, ptá, zda je možné nalézt nějaké řešení. Liberalita se kabotáže by byla dobrá. Máme jednotný trh a tam potřebujeme také celoevropskou dopravu. Nyní však hovoříme o podobných podmínkách a můžeme jich vůbec dosáhnout. Vždyť víme, že sociální podmínky v jednotlivých členských státech jsou velmi rozdílné a také jsou rozdílné region od regionu. Je možné vůbec dosáhnout nějakého zlepšení a domníváte se, že je možné eh, uskutečnit všechny ty směrnice a nařízení eh, členské státy by musely být eh, také souhlasny s novými předpisy. Děkuji. Jedna otázka ode mě. Tohle eh, má být studie o sociálních a pracovních podmínkách u přepravců v silniční dopravě v Evropě. Není to situace v, Andských, v Andách v Jižní Americe nebo uprostřed afrického subkontinentu. Protože to, co tady eh, čtu, mi opravdu připomíná spíš ten africký subkontinent eh, se vším náležitou úctu vůči ním a, a řidičům, kteří jezdí po Andách, bych eh, v Evropské unii čekal něco jiného. Možná se musíme zeptat Mezinárodní dopravní unie za několik minut. Paní Frasony, chcete eh, tedy eh, eh, začít s odpovídáním na otázky? Za stručnost budu vděčný. Ano, já bych ráda odpověděla na ty věci, které se týkají přímo sociálních podmínek. Začněme u té poslední otázky. Dáváme doporučení, například některé ty věci, které se týkají efektivity. Opravdu si myslím, že to lze snadno implementovat, protože eh, se jedná o mm, úpravy stávající eh, legislativy, eh, to znamená tři operace za sedm dní a tak dále. Některá zlepšení by byla snadná a velmi prospěšná. Pokud jde o další věci, v dalších otázkách a sice že jsou odlišné sociální podmínky v celé EU a to přináší s sebou určité výzvy. Tak když se e, liberalizuje, i když se neliberalizuje, tak prostě rozšíření povede k eh, postupnému vyrovnání platů eh, odliš, eh, nebo různých pracovníků, včetně řidičů. Stále se budou ovšem lišit systémy sociálního zabezpečení v jednotlivých členských státech. A to přináší tedy otázku ohledně směrnice na vysílání pracovníků do jednotlivých členských států. My jsme se to dotkli stručně a, v té analýze je zřejmé, že tato směrnice se těžko uplatňuje na kabotáž. V některých zemích se to pokoušejí udělat, například ve Francii, myslím, eh, Rakousko je další země. Prostě každopádně eh, je to poměrně těžké tohle sledovat. Naše doporučení v tomto ohledu je pokusit se nalézt něco, co by mohlo opravdu fungovat ne prostě něco uplatnit a potom to nepůjde. Další otázka, která tady byla k registraci firm. Už nevím eh, od koho. Eh, pokud jde o to sdělování informací uvnitř EU, tak některá, někdy je registrace třeba pro firmy, a to souvisí už se směrnicí o vysílání pracovníků. Naše analýza stále ukazuje, že jsou tady s tím obtíže. A praktic, je třeba nalézt praktická řešení a efektivní řešení. Nevím, ještě tam bylo na mě ještě něco. Každopádně eh, můžete se na mě obrazit přímo a já ráda odpovím. Pan Pastory. Ano. Zdá se, že eh, zde bylo poukázáno na celou řadu důležitých eh, věcí. My se nepokoušíme vyvolat dojem, že eh, na trhu s dopravou pracují tedy fungují eh, nepřijatelné podmínky pro pracující. To ne, ale eh, jsme ještě daleko od harmonizace. To jsme chtěli ukázat. Hmm, viděli jsme, eh, nebo byli jsme svědky toho, že po vstupu nových členských států se rychle přešlo ke stávajícím pracovním podmínkám. Takže k tomu zhoršení pravděpodobně došlo příliš rychle a měli bychom se pokusit eh, nalézt opatření k tomu, abychom eh, zabránili tomu dalšímu zhoršování. Pokud je o kontroli trachografů a tedy ten eh, čas jízdy a odpočinku a počet dní v to se samozřejmě navyšuje všechno, za ta léta komise to snižuje. Samozřejmě můžou tam být určité povody a, a to my jsme ve zprávě neřešili. Spíš jsme se pokusili eh, zjistit eh, faktickou situaci a to, co je možné. Pokud jde o dobu jízdy a dobu odpočinku, tak eh, se provádí celá řada věcí, ale tady To samozřejmě nebylo eh, se to netýkalo vyslaných pracovníků, těch, kteří jsou vysláni eh, na měsíce do jiné země, aniž by měli právo tam pracovat. To je tady ta kritická věc. Přesně eh, tady je tedy nedostatečné vymáhání předpisů. Ale teď u digitálních tachografů je možné zvýšit eh, počet eh, kontrol a eh, kontrolovaných dnů. A teď ty otázky, o kterých já jsem hovořil. Když se kontroluje víc dnů zároveň, nebo když, tak samozřejmě se najde víc eh, chyb a kontrol, trestá se víc firm. A to by mělo, při, eh, když se propojí registry, tak by to mělo eh, přinést zlepšení v nadcházejících letech. Potom je tady nerovnováha mezi jednotlivými členskými zeměmi. Ta byla způsobená harmonizací eh, jiných proměných mimo dopravu. V dopravě můžeme zlepšovat eh, silniční bezpečnost, konkurenceschopnost, ovšem pokud úroveň eh, daní a je tak odlišná v jednotlivých členských státech, tak samozřejmě je vhodné se dívat jiným směrem při řešení těchto problémů. Takže pokud eh, mohu říci, tak eh, bych nenavrhoval rozšíření kabotáže, protože je to riziko, že zhoršíme tu situaci oproti posledním deseti letům. Je tedy eh, důležité nejdříve sledovat a monitorovat to, co už existuje a snažit se dosáhnout harmonizovanějších podmínek. Děkuji, dovolte, abych vám oběma poděkoval. A pokročíme dále, poprosíme dalších, další čtyři řečníky, aby se sem dostavili a budou mít každý pouze pět minut. Hledáme pana Pilarpa, eh, eh, pana eh, Lindgrena Nielsena a Stokesa.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 Pánové, prosím, po pěti minutách. Vím, že eh, jste v pokušení pokračovat daleko déle a to zase zvyšuje eh, moje pokušení, abych tady opravdu eh, na to tlačil. Já, vás, eh, já vám budu vděčen, jestliže to bude pět minut. Tohle má být výměna názorů s experty. Máme tady Pilarpa, který pohovoří z hlediska logistické společnosti Klekat, pak pan mistr Tarelo, ETF, e pan Jilson za IRU a pan pan Stoke z Aero Control Root, což eh, bude zase pohled eh, příslušných orgánů zodpovědných za prosazování pravidel. Prosím pana Pilarpa, děkuji. Ano, já se jmenuji Tomi Pilarp a jsem generálním sekretářem a hlavním právním poradcem Švédské asociace dopravců a jsem tedy také za kleterádu pro té asociace, která zastupuje zasilatele přepravce mezinárodní poslechl, nejprve bych chtěl říci eh, a pro, protokol, že naše komunita eh, rozhodně nějak nemotivuje a nestimuluje, nepovzbuzuje ke konání, které by nebylo v souladu s právními předpisy. Nicméně, máme určité problémy s tím, jak jsem ten uh, obrázek maluje takovými širokými eh, tahy štětce. My někdy dost dobře se v tom nepoznáváme a doufám, že se k tomu ještě potom dostaneme v diskusi. My jsme pro diskusi o eh, kladných stránkách, o přístup, o tom, co představuje dobrého přístup k společnému trhu ale přáli bychom si, aby ta diskuse vycházela eh, ze skutečných zjištění, nikoliv z nějakých eh, povídaček. Klekat, koho zastupujeme? Je mi jasné, že mám jenom pět minut, takže jenom řeknu, že my představujeme opravdu organizaci eh, společenství evropských dopravců. To bylo trošku moc. Víte, já jsem tady poprvé, tak se omlouvám. Situace na evropském trhu silničních přepravců z jejich hlediska a musím říci, že často ty názory mezi, ve vládách nevycházejí ze zpráv, ale spíše z té cestovní mapy Evropské komise, která byla v červnu, pardon, v lednu, omlouvá se řečník předložena. Vidíme teď, že dopravci nemohou volně provádět dopravní operace a je tady omezení eh, tři dopravy za týden. A to je někdy nutí tyto subjekty, aby prostě provozovali prázdná vozidla a nebo nemohou nakládat, eh, vytěžovat eh, auty, automobily optimálně. A pak mezinárodní doprava také musí být dokončena, než eh, může být zahájena kabotážní operace. To může být v praxi eh, eh, do problém, protože dejme tomu, že máte přívěs, který je mm, poloprázdný, ale než může začít s kabotáží, tak se může, musí dlouho ještě vozit, než se úplně vyloží. To je problém. A pak také vidíme, že podmínky provozování jsou různé v různých členských státech. A to je opravdu významný problém. A konkrétně hovoříme o konsolidaci e, zásilek, dodávek a kdy máme zase ty tři, e, čtyři náklady, to je z těch nákladních listech z bodu A nebo B, z bodu A do bodu B a někde je to více. V některých členských státech už e, proběhly soudní pře, které byly vyřešeny různě co do těchto podmínek provozování. A je tedy těžké ty stávající pravidla v praxi kontrolovat. V zásadě to nejde a to je tedy momentálně eh, na trhu problém. A my jsme to rozhodně nespůsobili. Teď, eh, jaký máme před sebou návrh? Návrh komise nám nepřipadá jako žádný velký třesk. Eh, říká se, že kabotáž se bude používat jenom v případě potřeby a poptávky po ní. My si myslíme, že kabotáž je nízká co do objemu v porovnání s vnitrostátní a mezinárodní dopravou. A chtěl bych říct, že tady jsou různá statistická data. Viděli jsme zprávy, statistická údaje zveřejněné komisí a Eurostatem, které eh, naznačují, že je to maximálně 5%. Viděl jsem zase statistiky, které uvádějí až 20%, proto bych se zeptal, co se vlastně měří a jak. Viděl jsem takové náznaky, že v některých případech se vezme e, například e, registrované vozidlo v jiném státě jako vozidlo, které provádí kabotážní operaci, přičemž možná je to normální mezinárodní dopravní operace. My bychom byli proto, aby se zrušil ten maximální počet e, kabotážních operací. My v zásadě souhlasíme s tou, eh, s tím číslem jedna, což je ve zjištění komisí, aby tam zůstal ten, to, zůstalo to období, ale aby se odstranil to omezení jenom na tři dopravy. Za prvé, v zásadě to nel, nelze kontrolovat a za druhé ptám se, co je doprava. Jak se definuje? Současné eh, nařízení tedy má problémy, které je třeba vyjasnit. Co je tedy doprava, co je náklad? A v souvislosti s tím pak je otázka, za ten přívěs musí být poloprázdný a nebo, nebo zda už tedy tomu mohu říct je plný náklad. A potom digitální tachografy a používání data z nich. My jsme pro a my, se, my chceme pozbuzovat boj proti protiprávní eh, činnosti, jako jsou třeba ty fiktivní podniky a podobně ale nezdá se nám, eh, že by to mělo bránit další liberalizaci trhu silniční dopravy. Myslíme, že se to dá dělat všechno najednou. jednou. Evropský rejstřík podniků provozujících silniční dopravu, ano, e, proti tomu nic nemáme, ale teď se nic neděje e, se snímky. Já tedy můžu ještě chvilku mluvit. E, dobře. Kdybyste, prosím, mohl uzavřít, říká pan předseda. Co my tady vidíme z hlediska komunity dopravců? My bychom chtěli využít příležitosti a zdůraznit, že ta základní koncepce Evropské unie je právě volný pohyb zboží a služeb a dopravní trh není výjimkou z této koncepce, není z toho vyjat. A my bychom chtěli mít možnost těžit z této koncepce, z tohoto pojmu volný přístup k zbožím službám. Ale samozřejmě že všechny je třeba všude dodržovat právo, zákony. A potřebujeme takový systém, aby se nezneužívali řidiči ani podniky, aby se nezneužívali systémy nebo oni v systému. Ale nemyslíme si, že musíme čekat, až bude na 100% všechno zharmonizované, než budeme moci uh, Eh, postoupit se liberalizací. Jsme přesvědčeni, že se to dá dělat postupně. Teď začínáme politickým balíčkem číslo jedna, to jsou kabotážní omerace po sedmi denní období neomozené a za tři, čtyři, pět let se dopracujeme harmonizace systému. Takže za čtyři či pět let už tady můžeme mít pak úplnou liberalizaci. A tady bych se zeptal, eh, parlamentu. Proč? se e, rozšíření e, rovná zhoršením podmínek, jak to tady říkali. Někdo říká, nemůžeme ten systém rozšířit, předtím by se zhoršil. Proč? Není možné, že tím, že se systém rozšíří, bude e, se spolupracovat a systém se naopak harmonizací zlepší. Děkuji. Hmm. I appreciate five minutes is difficult. Já chápu, že pět minut je opravdu obtížných, a, tak ale pokoušejte se mi víc říct, prosím. Teď pan a, Parilo a, z Evropské federace pracovníků v dopravě. Děkuji, dámy a pánové, poslanci. Jsem Roberto Paolo a jsem předsedou eh, evropských silničních eh, řidičů a odborových svazů v této oblasti. Bylo položeno několik otázek eh, sice existuje nějaké řešení. Ano, e, existuje a je možné je také e, realizovat, pokud budeme naslouchat e, těm, kteří jsou v praxi činí. Já bych je začal prohlášením o postavení sociálních partnerů. Je velmi důležité toto zdůraznit. A sice my, sociální partneři, jak tedy podniky, tak i zaměstnanci, máme společné stanovisko a také analýzu společnou, eh, co se týče návrhů komise. Dále máme také určité společné návrhy. Chtěl bych také zdůraznit to, že jsme pro eh, trh, kde je spravedlivá konkurence bez sociálního dumpingu. Chceme, aby vše probíhalo co nejlépe na základě dodržování pravidel. Zcela jistě jste dostali návrhy sociálních partnerů. A chci říci, že je zde jedna věc velmi významná. Je nutné mít upravený regulovaný trh. Jde o to, aby byla vypracována cestovní mapa, která bude povinná a kde budou jednotlivé eh, předpisy ohledně fiskálních předpisů, silniční bezpečnosti, sociálních podmínek a ohledně eh, aplikace sociálních podmínek. Takovouto cestovní mapu my bychom chtěli. A to včetně seznamu eh, legislativních a nelegislativních iniciativ, které by zlepšily harmonizaci práci a umožnili vytvořit takový mechanismus, aby členské státy na svém území dokázaly prosadit spravedlivé podmínky ve smyslu harmonizace. Jistě víte, že to také odpovídá tomu, co vy v Evropském parlamentu jste vlastně rozhodli. Eh, v listopadu 2011 jste zaujali zcela jasné stanovisko k Bílé knize. Usnesení Evropského parlamentu jistě nemusíme přečítat, vy jste to odhlasovali, ale hovoří se zde zcela jasně o e, Mm, zkreslování eh, eh, konkurence a sociálním dumpingu. Hovoří se zde také o návrzích, které komise měla předložit v roce 2013 k pracovním a sociálním podmínkám v Evropě. Odkazuje se zde také na návrhy, které nepovedou k sociálnímu dumpingu eh, a přitom se služby budou liberalizovat. Právě to parlament předložil ve svém stanovisku a co my také požadujeme od Evropské komise. Nebudu znovu opakovat to, co již bylo řečeno. Dovolte mi ale několik čísel. Dnes studie Evropského parlamentu Eh, která byla předložena v květnu 2009 a to je studie, která je dost rozsáhlá a kde nalézáme nejenom sociální podmínky, ale celkově podmínky silniční dopravě. Když se podíváme na roční průměrný příjem za rok a tak vidíme, že je to 33 tisíc v Nizozemsku a 12 tisíc v Portugalsku. Takže to je stále 15 eh, členských států, ale Rumunsko, eh, tam samozřejmě musíme eh, zase přidat pár procent valorizace, ale toto je celkový reálný přehled situace. A to je přesně to, co bychom chtěli napravit. Komise by to měla udělat do konce eh, tohoto roku, tedy připravit skutečně seriózní zprávu o analýze eh, trhu, eh, o analýze sociálních zákonů a sociálních podmínek na tomto trhu. Je to trošku komplikované, ale celá jistě by bylo možné kontrolovat také dodržování zákonů které dnes již existují a nemusíme vymýšlet nové. Chtěli bychom tedy postupovat tak, aby tento trh mohl eh, konzistentně a zcela jasně eh, pracovat za dobrých eh, pracovních podmínek, což dnes bohužel není možné v této liberalizaci. A my prostě nechápeme, my sociální partneři nechápeme, jak na jedné straně Evropský parlament v listopadu zaujme zcela jasné stanovisko, ale na druhé straně Vidíme členské státy, které jsou také toho názoru, ale eh, pak je řečeno, jediným řešením je liberalizace. My nejsme pro liberalizaci, my jsme pro zlep zlepšení v aplikaci stávajících podmínek. Komise připravila bílou knihu o dopravě, eh, udržitelné dopravě, ale na druhé straně nám říká, že je možné v Evropě převážet eh, prázdné automobily bez jakýchkoliv eh, důsledků. Já se domnívám, že určitá řešení existují a Pane předsedo, děkuji vám za trpělivost. Ještě poslední poznámku. Dnes je prvořadé to, že již nemáme volný pohyb občanů, ale eh, eh, Filip filipínští i čínští řidiči sem celá volně mohou jezdit, aby měsíce tady pracovali a pak se zase vracejí do svých zemí. To je nepřijatelné. Děkuji a nyní za mezinárodní eh, v Unii silniční dopravy eh, pan Nielsen. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím to říct také stručně. IRU eh, zastupuje zájmy autobusů, taxikářů a dalších v této souvislosti. 80% z těchto podniků jsou mikropodniky. a jsou hodnocené podle e, dopravních cen, které jsou schopné nabídnout. E, kabotáž. E, slyšeli jsme, že existuje náležité vynucování stávajících pravidel, což vede k stále méně hodné mezinárodní konkurenci. Statistiky jsou zavádějící a také víme, že ti přepravci, kteří eh, dodržují, eh, dodržují eh, právo, trpí nefer konkurencí od těch černých obcí, které využívají mezery a také státní multimodální integrátoři zvyšují tlak na cenu. A uvědomme si, že těch je čím dál tím více a podporuje státní peníze. A samozřejmě je tady velká velký tlak na cenu dopravy a my v současné době nejsme schopni rozhodnout, jakou kvalitu nebo ekologický eh, profil nebo eh, bezpečnost eh, můžeme nabídnout. My to nerozhodujeme tedy sami. Myslíme si, že je třeba, aby konkurenční prostředí dávalo rodné podmínky všem. Budoucnost kabotáže my velice spochybňujeme eh, přístup evropských společenství eh, k eh, možné revizi. Veškeré možnosti revize otevírají trh do určité míry z důvodu, které opravdu spochybňujeme. Nemyslíme si, že tady budou, bude zvýšení efektivity hmm, Potom se tady hovoří, že je tady 50% jíst na prázdno no, eh, během že je to špatné nebo dobré. Eh, potom eh, otevření trhu to pravděpodobně sníží tu nevytíženost po pouhé 1 nebo 2, procenta. Jak říkal pan Parilio, my eh, jsme navrhli alternativní eh, politiku na základě eh, statu quo. Potom jsme zvýšili efektivitu. Myslím si, že je třeba zvýšit efektivitu mm, vynucování stávajících pravidel, stanovit celniční mapu k dosažení těch nových cílů. A abychom mm, abych tady eh, to zkrátil, tak si myslíme, že eh, Evropská komise by, mm, pokud chce něco udělat, a doufáme, že Evropský parlament to podpoří, by měla eh, přijmout návrhy sociálních partnerů ze silniční dopravy. Zatím tomu tak není, nezahrnuje tam všechny návrhy, měly by se opírat o ten stávající návrh my si nejsme jistí, že je třeba eh, v dalších úprav. Místo toho, aby eh, eh, měli by se tedy ne, neměl bys, ne, neměl, myslím si, že pokud se škrtne ta eh, podmínka tří eh, operací za sedm dnů, tak eh, to bude znamenat liberalizaci. Ta legislativa byla vydována v roce 2004 a používal se jeden z argumentů, aby se dalo vynutit, že musíme mít nějaká kvantitativní opatření, to znamená tři operace za sedm dnů. Teď se zdá, že tento argument se úplně obrátil a říká se, že je třeba to škrtnout, protože jinak se to nebude dát financovat. My si to eh, nemyslíme. Měli bychom se mm, snažit eh, alespoň vynucovat stávající legislativu. Nepodporujeme další liberalizace, další otevření trhu. Myslíme si, že už dnes je eh, trh zkreslen Ceny dopravy jsou pod tlakem. Existuje možnost, že eh, stávající eh, profesionalita eh, bude snížena, že dojde k velkému tlaku na stlačení zisků v sektoru, takže to by mohlo zhoršit situaci a nebudeme moci poskytovat slušné podmínky nejenom řidičům, ale i zajišťovat slušně eh, bezpečnost provozu a eh, také ekologičnost vozidel. To se vyžaduje eh, investice. A bohužel nejsme v, sami v tom, kdo si myslí, že bože, si myslíme, že přepravci a, a, a speditéři by měli tedy společně plnit stávající podmínky před přepravy. To znamená odpovídat eh, za eh, rozhodnutí, která eh, přijímají v této věci. Děkuji vám, pane Nilsene, a nyní ještě za úřady pan Filip Stokes, Eurocontrol Root. Thank you, Mr. Chairman. Já vám, pane předsedo, děkuji. Já se jmenuji Filip Stokes a jsem členem výkonného výboru. Tady neslyšíme. Se řečník eh, eh, v, eh, byla zavedena nová nařízení v roce 2009, což jsme v zásadě uvítali, protože to zajišťuje jasnost a co to je kabotáž a jaká pravidla se mají používat. Ale uplatňování nového nařízení eh, má problémy, protože je třeba zavádět nové vnitrostátní zákony a pak je tady třeba také eh, dávat výklad legislativy, aby se zjistilo, jestli opravdu došlo k nějakému porušení. A navíc jsou tady evidentně různé úrovně prosazování pravidel o kapitáži v členských státech a proto je tady poměrně zmatený obrázek toho, jak se to prosazuje. Skutečnost je taková, že prosazování e, kabotáže je těžké a těžko se to dosahuje, dokud nepřistihnete příčinu, abychom tak řekli, dopravce. Prakticky zkušenost ukazuje, že se zneužívá dvěma způsoby. Za prvé, e, e, dopravci špatně rozumějí na, nařízení, takže možná někdy za sedm dní udělají více než tři operace, nemají pozbytné potřebné dokumenty nebo zůstanou v tom člověku členském státě eh, více než sedm dní, ale to druhé už je vypočítavější, kdy se snaží prostě pravidelně takto provádět takovéto vnitrostátní aktivity a skrýt to před eh, orgány. Jsou důkazy, že v některých případech dokonce zůstávají vozidla několik týdnů, aniž by se udělal pokus je vrátit na základnu nebo provést, eh, provést mezinárodní opravu. To už je nelegální přeprava potom v tom případě případě, to už je, takže pak je to třeba jasně stanovit v tom členské státě. A proto by bylo špatné snažit se to skrývat za e, e, názvem kabitáž. Od té doby, kdy byla zavedena, došlo e, asi k třím tisícům zjištěných případů a byly uplatněny také sankce, ale týkalo se to jenom sedmi našich článků. Většinou to byly finanční sankce od několika stovek po několik tisíc euro. Eh, a jedna, kolik eh, budou pokuty, to závisí na českých státech, členských státech, ale samozřejmě, že nízké eh, penalizace nejsou příliš účinné, ale někde došlo i ke konfiskaci eh, automobilů. Ale pokud někdo má lukrativní kontrakt, pak určitě má každý snahu se vrátit ke lukrativní profitabilní činnosti. Čili můžeme říci, že tady je pro problém, ale bohužel nás neklidňuje, že ne všechny případy se opravdu hlásí. A kabotáž je jedna z mnoha eh, legislativ, které eh, členské státy a jejich orgány uplatňují a měli bychom to vidět také v rámci širším spravedlivé konkurence. Eh, samozřejmě, že je třeba také do, e, uplatňovat sociální a zaměstnaneckou legislativu a když jsou kamiony daleko od své základny po dlouhou dobu, pak se to hůře, hůře kontroluje a prosazuje. A pak na to má samozřejmě dopad, když eh, eh, jsou řidiči daleko od své eh, bázy, pak samozřejmě sociální podmínky se zhoršují a zaměstnavatele nemají ani možnost potom říci, zda příští cesta se uskuteční bezpečně a v rámci předpisů. Čili čím déle vozidlo a řidič je ze své základny mm, vzdálen, tím větší je riziko pro bezpečnost silničního provozu. E, tady se navrhují menší změny, například, aby už e, nebyly ty povinné jenom tři kabotážní jízdy. E, je ale tady určité riziko, že zase se bude zhoršovat potom do prosazování a uplatňování té legislativy, pokud by se i prodloužilo období, kdy vozidlo smí zůstávat mimo svoje základy snadno. Proto je třeba mít dobře regulované dopravní odvětví a je dobré, aby tady byly opravdu registry, které by umožnily to lépe kontrolovat a pak snad by bylo možné tento trh dále rozšiřovat. Děkuji. Já vám děkuji, pane Stouksi. Ještě není to ani všechno, pan Zíle a paní Lichtenberger, tak. Okay. Ich, <laughs> Danke, Herr Vorsitzender, Brian. Uh, ich möchte herzlich danken, Herrn já bych chtěl poděkovat eh, všem řečníkům srdečně. Eh, skutečně to eh, byl velmi diferencovaný popis situace na dopravním trhu v Evropě. Má otázka se týká toho, jak se kapacita dopravy zlepšila nebo přesunula směrem k podnikům ve střední a východní Evropě. Na konferenci v Německu jsme viděli zcela jasné eh, náznaky toho, že eh, takový objem dopravy z Nizozemska, který jsme znali z minulosti, se přesunul eh, do baltických, pobaltských zemí nebo do střední Evropy. A pak, když se dělá kabotáž, pak se projeví především tyto sociální problémy. Tedy nejde o nedodržování eh, dob jízdy a dob odpočinku, ale sociální podmínky a odměňování, to je velmi komplikované. Čili je to situace, která také by měla být upravena v jednotlivých eh, členských eh, státech. A proto je zde takové napětí. Právem tedy se říká v případě kabotáži, ty členské státy, které mají vysoký sociální standard, eh, se dostávají do problémů, protože je zde sociální dumping. My kabotáž stále rozšiřujeme, máme vyšší cíl, eh, nechceme jízdu na prázdno, chceme pracovat energeticky účinně a mít otevřený trh. Ale ty problémy jsou eh, právě v tomhle a tady vidíme také určitý odpor. Já nevidím žádné řešení. Děkujeme. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že bych měl nejdříve upozornit na tu dobrou spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Z toho eh, pro mě vyplývá určitá naděje eh, a sice, že sociální partnerství může přinést lepší legislativu. Mám dvě konkrétní otázky eh, na adresu pana Parila. On řekl, a to již zde bylo zmíněno několikrát, eh, zaměstnanci třetích států. Tedy zaměstnanci, kteří legálně pracují, a co to pak znamená legálně pracují? A jak je možno kontrolovat a sankcionovat nedodržování Otázka na pana Stolkse, to zjišťování údajů. Vy jste právem upozornil na to, že existují určité potíže při zjišťování údajů v jednotlivých podnicích a hovořil jste tedy o údajích za jednotlivé řidiče. Jak je možné to zlepšit? Já z toho chápu to, že bez těchto údajů eh, také není možné udělat další kroky. Pan Debakr, děkuji pane předsedo a také děkuji eh, řečníkům eh, za jejich informace. Všichni zde jsme přesvědčeni, že eh, potřebujeme eh, více ty eh, dodatečné kontroly a potřebujeme bojovat s případy toho skutečného zneužívání, vykořišťování. Na tom se všichni shodneme. Část té debaty ovšem zůstává dnes na úrovni. Debatovali jsme o sociální harmonizaci. Co se tím myslí, budeme harmonizovat situace na úrovni eh, Belgie nebo Lucemburska nebo na úrovni eh, Bulharska a Rumunska. To by taky mohlo být harmonizace na přijatelnou úroveň. To je prostě debata, která, myslím, eh, se zaměřuje na jednu z konkrétních otázek, které dnes řešíme. Pokud chcete mít stejné minimální mzdy, které máme v Beluxu, a vynucovat je pro pracovníky v Bulharsku, v Rumunsku, tak Oni to nikdy nevydělají a nebudou mít práci. Takže co myslíte sociální harmonizací? A pak dáváte jeden, dva nebo tři příklady. Dejte mám jeden, dva, tři příklady toho. A potom uh, cenotvorba v tomto sektoru je samozřejmě nad, eh, pod tlakem, protože oni jsou na konci eh, řetězce a hospodářská krize neumožňuje řadě firm stanovovat slušné ceny, takže to je třeba zohlednit. Ale myslím, že Částečně tady samozřejmě jde o protekcionismus, protože eh, eh, v té zprávě, o které už jsem tady četl, byl tady také příklad jednoho bulharského šoféra, který říká, že eh, za měsíc vydělá to, co manželka vydělá za čtyři měsíce doma. Takže to je také musíte zohlednit. A já bych se tady zeptal lidí z evropské patnáctky. Uvědomte si, eh, jak to eh, je eh, s tou sociální harmonizací. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim hostům za prezentaci. Rada bych se zeptala mm, komise, jestli je tady zastoupená. Kdy eh, komise plánuje legislativní návrh eh, upravující eh, nařízení 1071 72 v roku 2009? Potom se tady hovořilo o Evropském registru dopravních podniků. Bohužel neexistuje žádné propojení registrů já jsem položila otázku eh, komisi s tím, že takové registry by měly být eh, propojené k eh, roku, do roku 2012. A jenom Bulharsko mělo elektronický registr a bylo připraveno se propojit. Pět dalších zemí k tomu bylo připraveno, zatím to neučinili a Evropská komise zřídila 26 hm, a zdůrazňuji 26 evropských pilotních, tedy vytýkacích řízení proti členským státům, které eh, neimplementovaly tento registr. A bohužel v dobách krize 12 členských eh, států, eh, nebo EU, 12 EU, se bojí transportních podniků z 15, a no, obráceně to je zcela nepodložené, protože vy se bojíte eh, eh, nižších madů ve v eh, východní Evropě. Liberalizace kabotáže by vedla k uniformizaci v čase a ne najednou. Uniformi, tedy zjednocení sociálních podmínek a platu. Ale to se tady bavíme o nesprávné věci, protože víceméně tady mluvíme o strachu vůči řidičům z Evropské 12 v Evropské 15. Eh, nařízení 1072 povoluje nebo umožňuje eh, členským státům EU zaměstnávat filipínské řidiče, kteří mají řidičský průkaz na eh, méně než 185 dní. A tím mohou používat kamiony nejenom pro vnitrostátní přepravu, ale i pro mezinárodní přepravu uvnitř EU. Neměli bychom se tedy eh, obávat eh, firm eh, z evropské patácky, ale měli bychom analyzovat proč a do jaké míry ustanovení nařízení 1072 se používá, které povzbuzuje zaměstnávání lidí, kteří nejsou, nemají sídlo v EU. Děkuji, Brian. Já nejsem ani překvapen obecným směrem této diskuse, ale přece jenom jsem eh, trochu zklamán, protože jistě bavíme se o liberalizaci, ale musíme si rozlišit krátkodobé úkoly. Máme samozřejmě tady problémy, které zpomalují liberalizaci, ale nezavírají přední dveře. Je to také otázka kapacit a jestliže bude eh, v krizi klesat ceny, pak samozřejmě bude těžké, aby podniky zůstaly vysoce profitabilní. To je normální ekonomická teorie, ale kdybychom si z této analýzy vzali poučení, pak bychom museli zarazit liberalizaci a dát více restrikcí. A normálně v teorii, jestliže tady bude více restrikce, bude více eh, ošklivých forem eh, diskriminace. Tady bude eh, extra trh 15 a 12, přičemž hovoříme o Evropské unii. A co se týče sociálního dumpingu, podívejte se tady na Evropský parlament. Jistě znáte pravidla, že můžete mít sekretari, se sekretariát nebo někoho v sekretariátu a budete, musíte zase vycházet vracet z, dan- z diet a kolik to bude představovat v Dánsku nebo v Balhersku. Tak o čem tady jde? Co my tady vlastně děláme? Sociální dumping nebo sociální harmonizace? Proto já jsem zklamán, ale nejedná se jenom o silniční dopravy a dopravce, ale jsem zklamán i ze samotného parlamentu. Buď budeme uvažovat dlouhodobě o svobodách, hlavních svobodách v Evropské unii a liberalizaci, anebo s tím radši radši přestaňme. Paní Lichtenberger. Děkuji vám. Mí dva kolegové otázku sociální harmonizace již zmínili. Eh, nejenom z tohoto důvodu, ale také z důvodu odporu členských států eh, proti z intervencím do sociální regulace to pokládám za nesprávný postup. Existuje však směrnice o vysílání i jiné legislativy, které vlastně mají zabránit nebo redukovat sociálnímu dumpingu. Moje otázka tedy zní, eh, to se pravděpodobně neděje. Kontroly v členských státech nejsou vhodné pro tuto činnost. A já bych chtěla se zeptat zástupců zaměstnavatelů, podnikatelů. Co vy děláte, aby to zneužívání bylo snižování? Vždyť eh, vy také musíte chránit své eh, dobré eh, členy, aby nebyli zatěžováni tím, co dělají nedobří podnikatelé. To je jedna otázka. A za druhé, já teď nevidím vaše jméno, ale řekl jste, že podnikatelé eh, vlastně omylem zneužívají kapitálových možností. To se mi zdá eh, dost eh, neuvěřitelné. Pokud někdo umí číst a psát, tak by tomu měl také rozumět. Okay, thank you very much. Děkuji. A paní Sehnalová, vy jste také chtěla? Ne. Takže půjdeme k těm čtyřem našim expertům po dvou minutám, abych neměl velké problémy eh, s tlumočníky, protože my sami bychom neměli být špatnými sociálními partnery, takže se budeme snažit dokončit tak, abychom dodrželi pracovní dobu tlumočníků. Prosím pana Pilarpa, aby zhruba během dvou minut se snažil zodpovědět na ty otázky, které byly položeny k němu. Tedy nejprve bude pan Pilarp z Klekatu. Bohužel nemáme mikrofon. Není mikrofon. A pan Perlo ETF, jste něco chtěl eh, říci? Jen rychle filipínští řidiči, kteří pracují legálně v Evropě, Eh, nařízení z roku 2009 v článku 5 hovoří o atestaci řidiče. Každý členský stát může vydat atestace dopravcům těm a těm, je to nominativní, a to na pět let. To znamená, zcela legálně tady mohou eh, pracovat Číňani, Filipínci, Brazilci bez jakýchkoliv eh, omezení. A my se ptáme eh, na to, jak jsou vzděláni, jak jsou dodržovány předpisy. Dále harmonizace a padla otázka, jaká harmonizace? No je to jednoduché. Příklad, dnes máme šoféry z východních, východoevropských zemích, kteří jezdí celé měsíce v západní Evropě. A když se podíváme na 15 na rozsudek Evropského soudního dvora tak vidíme, že tito pracovníci musí mít ta práva eh, v té země, kde se nacházejí. Čili to je otázka dodržování eh, existujících pravidel. Je nutné to kontrolovat, sankcionovat a být přísný. Eh, ti lidé, kteří to nedodržují, nám sami říkají, no, teď je to levné, ty sankce jsou velmi nízké a kontrol je málo.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 Velmi jednoduché by bylo tento trh eh, vyrovnat za dodržování stávajících pravidel. Šoféři z východních zemí nám říkají, chceme pracovat za dobrých podmínek a vracet se domů alespoň jednou za 14 dní a nebýt v Evropě 6 měsíců. Eh, pokud eh, nebudeme akceptovat, že budeme jezdit po Evropě všude možně, a e, tak ztratíme naši práci. A to je vlastně moderní otroctví. Mr. Nielsen. Já vám děkuji, pane předsedo. Já mám výhodu, že jsem se mohl minutu připravovat. Pan Síla, vy jste hovořil o dalších restrikcích. My určitě nechceme více restrikcí. Chceme, aby tady byla ta pravidla, a to tedy tři operace za sedm dní a může to zajistit efektivní dopravu. Nikdo, včetně zasilatelů a dopravců, říká, že nemůže být efektivní doprava, jestliže budou ty tři kabotážní operace za sedm dní. Tudíž to už je velká věc. Pane Kůne, vy jste eh, se ptal, zda eh, není málo dat. Ano, určitě chybějí data, aby bylo možné rozhodovat, eh, která by se jinak dala udělat. Myslíme si, že potřebujeme daleko výraznější a důvěryhodnější data. Také jsme přesvědčeni, že pokud se něco udělá teď pro další liberalizaci, pak eh, jsme si velmi jisti, že se současná situace zhorší pokud se něco neudělá. Pak tady byla otázka ohledně tlaku na ceny a harmonizaci sociálních podmínek. Jistě, máte pravdu, to je těžké to takhle říci. Slyšeli jsme to i tady dneska. Myslím si, že se někde musíme potkat. Někdo bude muset snížit, někdo zvýšit své očekávání, abychom se někde potkali. Můžete je snížit jenom na úrovni platu? Ne, možná bychom se mohli podívat také na eh, ty poplatky, které některé země zavádějí, jsou mnohem vyšší než jinde. Takže i tohle. Dále, co může pomoci, co se týče eh, cenové politiky pod tlakem, společná zodpovědnost. Já si myslím, všichni, kdo eh, rozhodují v rámci dopravy, by měli zodpovídat za vlastní rozhodnutí. Takže kdykoliv se něco prosazuje, tak bude možné potom eh, chytit toho, dopadnout toho, kdo to rozhodnutí udělal. A myslím si, že o tom mluvá paní Lichtenberger, nevím, jestli to byla otázka na mě, ale myslím si, že by to také znamenalo, že nikdo, alespoň ne e, přepravci, by nebyli nuceni přijímat rozhodnutí, které by raději nedělali. My nejsme proto, aby si někdo všelijak e, ohýbal pravidla, ale samozřejmě podnik e, nebude profitabilní. My mluvíme o malých podnicích, které mají jedno, dva kamiony a možná ty jsou pak někdy nuceni ta pravidla všelijak eh, ohýbat, protože jinak to někdo vezme od nich. A právě ti subdodavatelé tady jsou problému. A proto velké multinacionální společnosti často zneužívají tuto situaci a dále ji zhoršují. A to je to největší nebezpečí. Pan Stokes um, asi jsem nic, pan Stokes, můžete ještě 4 minuty. Děkuji, eh, snažím se to vyřešit eh, všechno tedy. Eh, nejdříve sběr dat. Data se poskytují podle legislativy při silničních kontrolách. Není úplně zřejmé, co to je, protože řidiči myslí něco jiného než zácupci zákona potom jste se mě ptali eh, na jedno vysvětlení. No, můžete eh, omylem eh, spáchat přestupek proti kabotážním pravidlům díky tomu, že nerozumí legislativě. To nám říkají řidiči firmy, tak tomu bohužel je. Ale k 260 eh, jedinice nám tohleto eh, říkají eh, letecké společnosti a vám tohleto říkají tedy kabotážní firmy. Tak já jsem dostal teď své dvě minuty. Akorát jsem chtěl zdůraznit, že že, že není pravda, že nechceme eh, plnou liberalizaci teď, aniž bychom to regularizovali. Eh, chceme se pohybovat ve fázích. Ovšem teď chceme eh, začít s procesem liberalizace a postupně společně s harmonizací a tady hovoříme o harmonizaci uplatňování stávajících pravidel a nařízení. O tom tady hovoříme. Opravdu si myslíme, že když začneme teď, můžeme dosáhnout dobrého systému. Společná odpovědnost. Ano, já neříkám, že jsme proti, ano, ale uvidíme, jak to bude fungovat. Obáváme se, že eh, tady možná nakonec eh, nám zůstane v ruce Černý Petr. Nechceme eh, ovšem dělat nic ilegálního. Vy jste se ptali, na to, jak firmy eh, informují o směrnici eh, o vyslaných pracovnících. My ve Švédsku pracujeme, alespoň se svými členy říkáme jim, co mohou dělat, ale také co nesmějí dělat. Pracujeme s policií a eh, s ministerstvem spravedlnosti v tomto směru. Potom tady byla otázka, jak to, že Nizozemsko už není transportní eh, velmocí a se to přesouvá do Rumunska. To nesouvisí eh, nezbytně s kabotáží. V dopravě jde obyčejně o to, kde jsou nejnižší eh, mzové náklady u těch pracovníků na konci. Ti obyčejně pracu, dostávají méně v Rumunsku než v Nizozemsku, takže u těch terminálů pracovníků terminálu. To eh, je tedy eh, takto ten posun, ale prostě vidím, že k tomu přikývujete. Dobrá, děkuji vám eh, všem mnohokrát. To byla velice zajímavá debata, mm, alespoň pro mě. Já prostě nikdy nechápu, když se říká, co myslíte sociální harmonizací. On je to vždycky problém, když sociální harmonizace má jít směrem nahoru. Nikdy to ale není problém, když sociální harmonizace jde dolů. Eh, zdá se mi, že klesáme ke dnu, než abychom stoupali na hladinu. To je, myslím, jedna z věcí, eh, kterých musíme eh, dosáhnout. V Evropská unie je založená na třech principech. Řada členských států na ně zapomíná a jedná se o svobodný pohyb zboží, služeb a lidí. A co máme? Členské státy, které neustále jdou proti tomu. Můj vlastní třeba k svobodné, svobodnému pohybu lidí. Udělal to i v minulosti, ale to je přece jenom základní zásada eh, v Evropské unii. A eh, mně se vždycky eh, zdá a rád dodám ženským státům za vinu, když působí problémy, ale, ale oni to opravdu dělají. Já jsem rád, že jsme zde dnes slyšeli, že někdo Eh, tady eh, orgánů, které to mají vynucovat, eh, mm, říkají, že má, že, říká, že mají problém, protože často asi tady myjí ruce. Teď tady hovořím opět o nařízení 261, takže děkuji, pane Stouksi, za to, že jste se snažil. Ale každopádně vám všem děkuji, jak panu Pastorimu, tak paní Frizony, tak všem čtyřem panelistům za zajímavou debatu. Docela jistě je to eh, na mě k přemýšlení, že upřímně řečeno, eh, já jsem eh, si neuvědomoval, že je to tak dobré, teď už ano, takže budeme se tím muset zabývat. Jenom bych poslancům připomněl, že další schůze bude 6. května v pondělí v 15 hodin a ti z vás, co občas jezdíte na západ Anglie, tak příští týden se eh, na vás budu těšit na, eh, v tomto tady eh, skvělém evropském regionu a děkuji tlumočníkům za jejich práci na skladu.